Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. I'd like to... Dobré odpoledne, dámy a pánové. Rád bych začal s naším prvním bodem na našem odpoledním programu. Velice vítám všechny kolegy, protože dnes odpoledne máme dva body do půl třetí nebo do půl čtvrté. Budeme mít eh, velice zajímavou, zajímavý příspěvek eh, o srovnávacích tabulkách a později to bude slyšení o zahraničních, eh, <laughs> o zemědělských lesních strojích. Máme zde zástupce z DG Sanko. Davide, budete muset mluvit hodně rychle, i když eh, je to velice zajímavá studie, která se týká spotřebitelského hodnocení a jak si vedeme na vnitřním trhu, protože chceme, aby naši spotřebitelé fungovali na vnitřním trhu. Máte tady kopii, kterou připravil Evropský parlament, protože oficiální kopie ještě není k dispozici, čili je to exkluzivní vydání, což bude také důležité pro naše další vydání, které bude k dispozici evropským poslancům a vy nám můžete podat eh, prezentace. A potom vyzvu kolegy, aby se také ujeli slova. Takže Davide, nejdříve máš slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za tuto laskavou nabídku. Jsou tady dvě věci, nejen toto srovnání z hlediska spotřebitelů, také včera jsme vydali zajímavou zprávu, která se týká um, zapojení, většího zapojení spotřebitelů, což je zajímavý pracovní dokument komise. Jak už jsem říkal, děláme vždy dvě hodnocení ročně a toto hodnocení, které předkládáme, se zabývá třemi aspekty vnitřního jednotného trhu, kde se nacházíme jednak v oblasti přeshraniční eh, e-commerce a přeshraničního obchodu, což je důležité také pro vnitřní trh. Dále, jak dobré jsou národní spotřební politiky, podmínky pro spotřebitele. Ty se vždy odvíjejí od eh, uplatňování od možnosti odvolání se, čili sledujeme, jak vypadá situace eh, v tom národním měřítku. Čili řešíme data nejen z Evropské unie, ale také z národních perspektiv. Každý jednotlivý členský stát potom dostane určitou zpětnou vazbu, poznámky, čili pokud chcete pochopit, jak se vede váš členský stát, tak se podívejte do druhé části tohoto hodnocení a tam potom máte určité srovnání, jak se vedete vůči jiným členským státům v případě jednotlivých indikátorů. Co se týče přeshraničních otázek, tak domácí i e-commerce, e-obchod si funguje velice, nebo si vede velice dobře, a vypadá to hůř, pokud chcete takto nakupovat v přeshraničním styku. Čili celkově nám narůstá elektronický obchod, ale přeshraniční obchod eh, se zvyšuje velice pomalu. Je tady ale několik zajímavých detailů v rámci tohoto srovnání, čili jakmile spotřebitelé tuto možnost eh, zkusí, tak eh, mají mnohem větší důvěru. Ti, kteří nedělali eh, nákup přes hraničním styku, tak mají mnohem větší obavy. Další věc, maloobchodníci nejsou úplně přesvědčeni o výhodách přeshraničního nákupu. Naopak maloobchod v rámci přeshraničního styku se snižuje. Čili je tady jednak eh, otázka nabídky a poptávky a tyto dva aspekty se trochu liší. Dále jsme zjistili, a to je velice podobný graf, zde ukazujeme údaje lidí, kteří mají doma internet, čili vidíte, 57% spotřebitelů eh, má internet doma, nakupuje tedy z domova přes internet, opět přeshraniční e-commerce eh, má dost nízké zvýšení. Co se týče přeshraničního obchodování, tak zdá se, že je často všem spolehlivější než v případě národního e-commerce. Zdá se, že tam je méně problémů, pokud máte přeshraniční elektronický obchod, než pokud to děláte v národním měřítku. Když se díváme na důvody, proč lidé nekupují Eh, elektronicky přes hranice, tak se obávají většinou podvodů, dále se obávají toho, co by dělali, kdyby vznikl problém a další eh, skupina lidí se bojí, že nedostanou eh, to zboží, že nebude dodáno. Zdá se, že v tomto případě tedy musíme řešit právě možné podvody, pokud se objeví v přeshraničním elektronickém obchodu a potom tam musí být možnost nápravy. Myslím, že máme dost dobrou představu, kde musíme zavést konkrétní kroky, abychom tento problém řešili. Takže tady vidíte srovnání jednotlivých členských států. Máme tady jeden index. Je to index podmínek pro spotřebitele, což je také v hlavních směrech procesu Evropa 2020. Také se zaměřujeme na růst v oblasti obchodu, čili není to pouze jenom nějaká zajímavá informace, ale tento indikátor skutečně žene další růst v Evropě. Vidíte, jak se vedou jednotlivé členské státy, co se týče podmínek, které nabízejí spotřebitelům. Celkové sdělení je, že došlo k určitému oživení, poté, kdy předloni došlo k velkému poklesu čili to srovnáváme s lety 2008. Nicméně v rámci Evropské unie existují velice odlišné situace a najdete veškeré informace v naší zprávě, které se týkají tohoto indexu. Vidíte v některých zemích eh, Potřebitelé věří svým národním orgánům, které zajišťují bezpečnost eh, produktů, dále je tam eh, postup soudů, policie, nevládních organizací, do jaké míry se tam objeví různé podvody, různé typy obchodního styku. Čili tento index eh, bere v úvahu, jak si vedou v jednotlivých členských státech. Dále tady máte množství stížností, které byly podány, opět eh, různé situace v různých členských státech. A také se zaměřujeme na ekonomické postavení samotných spotřebitelů, čili zjišťujeme, do jaké míry byly občané postiženi eh, v ekonomickou krizi jako spotřebitelé. Podívejte se na tom, protože tady vidíte, do jaké míry se snížilo HDP, to je ta fialová, fialový sloupec, a potom vidíte, jaké jsou příjmy a výdaje domácností. Vidíte, že někde došlo k malému snížení HDP, ale přitom potom ty domácnosti trpěly více, protože se snížily jejich výdaje a také došlo ke snížení jejich příjmů. Tady je jasné, že existují velké rozdíly mezi loňským a předloňským rokem, což mělo veliký dopad na chování spotřebitelů. Měli bychom tedy v tomto světle uvažovat o tom, jak pomáhat spotřebitelům, aby vyšli finančně a aby tedy méně trpěli z ekonomického hlediska. Možná stručně Několik slov o studii, kterou jsme vydali včera. Díváme se na to, jak posílit kompetence spotřebitelů, jak fungují trhy, jak fungují jednotlivé spotřebitelské politiky v členských státech. Otázka zní, kdo jsou evropští spotřebitelé. Jaký je průměrný evropský spotřebitel? Co dělá, co ví? Eurostat provedl tuto studii a Pokusil se získat empirická data, vytvořit takový empirický portrét eh, evropského spotřebitele. A věříme, že tento portrét může být eh, využit zákonodárci, politiky, jak na evropské, tak národní úrovni, abychom pochopili, co mohou spotřebitelé skutečně dělat. Eh, připravujeme nejrůznější informační politiky, zákonné normy, vzdělávání a tak dále. A tento průzkum vychází ze znalosti od 55 tisíc spotřebitelů. Díváme se jednak na subjektivní měřítka, či do jaké míry spotřebitelé mají důvěru, znalosti, za jsou ochráněni, také zkoumáme jejich dovednosti, znalosti, aby pochopili například eh, známá loga, dále označování, eh, různé značky pro životní prostředí a provádíme eh, takové snadné aritmatické propočty, ptáme se, zda umějí používat nejrůznější procenta a zjišťujeme, do jaké míry spotřebitelé mají praktické znalosti a dovednosti. Také zkoumáme, zda spotřebitelé znají svá práva, především ta práva, která byla schválena během let Evropským parlamentem a radou zkoumáme jejich chování a přístup, zda sledují různé spotřebitelské programy, dívají se na věci na internetu, hovoří s jinými lidmi o svých zkušenostech a dále je to ochota obrátit se na policii nebo další vynucovací orgány, na soudy a také zjišťujeme, eh, do jaké míry byli poškozeni. A jestli toto, tato škody jsou uznány nebo ne a ta výše těch uznaných škod se pohybuje ve výši 0,4 HDP. Čili pokud bychom mohli napravit tyto problémy nebo jim předejít, tak eh, by zcela jistě to ušetřilo velké finanční částky spotřebitelům. Celkově jsou výsledky spíše taková studená sprcha pro politiky a zákonodárce, protože spotřebitelé, zdá se, nejsou zas tak moc informovaní, nemají pocit, že se mohou eh, zasadit o svá práva, tak jak si myslíme my jako zákonodárce a politici. A tady se podívejme na tři základní spotřebitelská práva. A bohužel eh, ani ne polovina evropských spotřebitelů vůbec ví, že něco takového existuje a rozumí těmto věcem. Čili 28 E, lidí ví, že existuje určitá doba, e, když udělají nákup nějakého finančního produktu, že mají 39 e, spotřebitelů ví, že má možnost také vrátit zboží také během 18 měsíců a mohou vrátit zboží a mohou získat tu finanční částku zpět. Také často eh, neví, jak postupovat, když se koupí nějaký eh, špatný výrobek a chtějí vrátit, tak neví, jaký je potom správný postup. Čili měli bychom pomáhat spotřebitelům, aby veškerá svá práva mohli uplatňovat v praxi. Dále je to podobní eh, obchod. Tam také existuje určité období, kdy mohou změnit smlouvu, mohou od ní odstoupit. Také veškerá data jsme zohlednili v tomto indexu v rámci členských států, abychom mohli získat eh, informace o tom, kde jsou spotřebitelé náležitě informováni a kde ne. Také eh, probíhá spotřebitelský summit, eh, a to včera a dnes, takže tam budeme také aktivně vystupovat. A chtěl bych informovat ještě o pracovním dokumentu komise, Tyto materiály si dnes obdrželi a na základě toho bude probíhat eh, konzultace se spotřebiteli, čili co musíme dělat, abychom zvýšili povědomí, ať už jsou to informace nebo oblast legislativy, vzdělávání, dále spotřebitelské nevládní organizace spolupráce s médií. A na základě této konzultace roku 2012 vznikne sdělení a konkrétní politika. Eh, nicméně tato data chceme také využít a je důležité, abychom měli dostatek dat v jednotlivých členských státech. Také členské státy by měly využít tyto informace a data, aby mohly vytvořit lepší politiky eh, pro informování spotřebitelů. Děkuji. Good. Well, thank you very much indeed, David. Mnohokrát děkuji, Davide. Mrzí mě, že jsme vám museli trošku zkrátit čas, ale máme skutečně bohaté zdroje, co se týče materiálu. Kolegové to určitě využijí a použijeme i v dalších oblastech, kterým se budeme v budoucnu věnovat. My jsme zřídili skupinu pro elektronický obchod. Předsedá jí Pavlo Arias. Možná byste se s nimi mohl setkat a popovídat si konkrétně o těch jednoznačných ukazatelích kolem elektronického obchodu. A oni se tím zabývají za náš výbor. To, jak přistupujeme k takovýmto otázkám, to bych možná navrhl jak takovou bezprostřední reakci. A podobně, jak víte, paní Koraca Bild se věnuje maloobchodním trhům, o tom jsme mluvili dnes dopoledne, a určitě nebude pozdě pokusit se o nějaké křížové odkazy. Já vím, že na některé věci v, tom, v tomto ohledu je pozdě, ale jsou to důležité věci. Teď tady máme řadu vážených kolegů. Máme ještě několik minut. Máte nějaké otázky na pana méra? Chcete na něco upozornit? Napadá vás, jak využít jeho údaje? Protože nám ještě chvilka času zbývá, než začne slyšení. Paní Svensson. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla srdečně poděkovat za poskytnutí této zprávy. Zdá se mně, že bychom měli pracovat s těmito výsledky, nebo tyto výsledky jsou pro nás ve výboru důležité a jsou důležité eh, pro veškerý e-commerce. Ten materiál, ty podklady jsou skutečně eh, velmi široké a mě nesmírně těší, že jsem se mohla podívat na veškeré tyto podklady. Krátce bych chtěla říci následující. Růst je nesmírně důležitý a zároveň jsou důležitá práva evropských spotřebitelů, a to v rámci strategie EU 2020. Myslím si, že spotřebitelé jsou informovanější, což je také e, předpoklad pro uskutečnění strategie 2020. Postavení spotřebitele by mělo být e, silnější. A měla bych jednu otázku ohledně přeshraničního obchodu a na indikátory, které poukazují e, na používání přeshraničního e-obchodu když člověku tento systém vyhovuje, tak ho používá i nadále. Což znamená, že je třeba překonat takový ten první práh ostychu a teprve potom je možno používat elektronický obchod. Ale když si člověk není příliš jíst, tak váhá při používání tohoto prostředku. A já se ptám, co můžeme udělat pro to, abychom překonali eh, tady eh, tuto bariéru strachu pro používání e-obchodu. Eh, Velmi často jsou spotřebitelé lépe informováni, než se domníváme, protože kladou otázku v tom směru, co mohou udělat tak, aby měli lepší přístup. Někdy ale scházejí spotřebitelům informace, jako například o jejich právech. A my musíme spotřebitele lépe informovat. A když se podíváme na tento materiál, tak jasně vidíme, co my jako výbor IMCO můžeme udělat. Důležité je také se podívat na jednotný akt o vnitřním trhu, s čím on počítá pro maloobchod. Má málo času, takže nechci dále zdržovat. Ale jenom na závěr těší mě, že budeme i nadále spolupracovat s vámi. Děkuji. Uh, yes, thank you very much. Ano, mnoha děkuji, paní Svensonová. Ještě někdo další? Chcete něco krátce říct? Davide. Možná byste na to mohla reagovat. A já bych možná ještě něco také dodal. Těší mě, že jste se také zabývali faktory na straně nabídky, nejenom stranou poptávky. Máme tady určité materiály, které se týkají záležitostí harmonizace přeshraničních smluv a dalších věcí a také přístupu maloobchodníků k této věci. A já myslím, že tomu bychom se také ještě mohli věnovat. Nicméně Možná byste mohl reagovat na otázku paní Sensonové a případně nám to nějak uzavřít. A pak si ten elegantní dokument vezmeme a podíváme se na to podrobněji. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Z pohledu spotřebitele jsme měli malý počet spotřebitelů, kteří byli velmi spokojení, rádi nakupují přes hranice, nevadí jim to, vyhovuje jim to, věří tomu. A pak je velký počet spotřebitelů, kteří si to nevyzkoušeli a mají z toho obavy. A pro tuto velkou skupinu spotřebitelů jde, eh, nebo těmto spotřebitelům jde o podvody a také, co se stane, když se něco nepodaří. Nejde jim tolik o práva, ale spíš jim jde o to, co se stane, když se něco nepodaří. Takže přeshraniční prostředí a právní rámec je důležitý a také Eh, RDA, jednoduchý ADR. ADR, mm, přeshraniční prostředí, to je důležitá věc. Viděli jsme ve studii, kterou jsme měli loni, že v šesti z deseti případů, když se spotřebitelé pokusili něco koupit přes hranice, příslušný podnik jim odmítl prodat zboží přes hranice. A údaje z tohoto hodnocení ukazují, že méně podniků je připraveno prodávat přes hranice než v minulosti. Takže musíme tady najít tu správnou rovnováhu. Je sice hezké, že spotřebitelé tomu budou věřit a budou chtít nakupovat, ale nikdo jim nebude chtít prodávat. Takže musíme řešit obě strany této rovnice. Možná, že ta rovnováha je obtížná. Pokud chceme, aby bylo, probíhalo elektronické obchodování přes hranice. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji. Děkuji za to, že jste vůbec spustili takovou činnost. Protože je dobře, že o tom vědí všichni kolegové a dostanou výtisky. Výbor se dohodl, že budeme mít širší studii o spotřebitelských strategiích do budoucna. A já myslím, že toto je výborný zdrojový materiál. Až na tom začneme pracovat, až se tím budeme zabývat, myslím, že toto přichází opravdu včas a určitě nám to pomůže v budoucí činnosti výboru. Takže jako vždy se těšíme na spolupráci s vámi a s vašimi kolegy a děkujeme za to, že jste mezi nás přišel. Dobře. A teď si počkáme na zpravodaje a potom zahájíme řízení, slyšení. Je tady náš zpravodaj? Pozveme ho ke mně na pódium.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 Well, ladies and gentlemen, um, Dámy a pánové, je mi velkým potěšením, že přesně v 15.30 mohu všechny přivítat na naší speciální odpolední akci, což je veřejné slyšení, na kterém se budeme zabývat otázkou, která vyplývá z velice důležitého návrhu Evropské komise, a totiž návrhu nového regulačního rámce pro zemědělská a lesní, nebo lesnická vozidla. A jako vždy je mi velkým potěšením, že mohu přivítat pana Matýnu, který má na starosti tyto záležitosti v komisi a který také na začátku našeho celého procesu měl prezentaci příslušného návrhu. A také vítáme pana Antonia Panceryho, což je náš zpravodaj v této věci. A za okamžik ho požádám, aby nás seznámil s hlavní částí, s hlavním tématem tohoto slyšení. A možná na úvod několik slov z mé strany. Na dnešním slyšení chceme co nejúplnější výměnu názorů s hlavními zúčastněnými stranami, kterých se tento návrh týká. A jak vidíte z programu, máme tady širokou skupinu osob, které to zajímá, zástupce výrobců, zástupce pracovníků, vítáme tady i odborové zástupce, protože ti se opravdu hodně zabývají otázek v souvislosti s bezpečností. Tyto stroje se využívají velmi široce a jsou velmi důležité. Tento návrh má aktualizovat a reformovat stávající nařízení, které zavádí harmonizovaná pravidla pro výrobu v tomto důležitém průmyslovém sektoru. Je to oblast, kde je Evropa velice aktivním hráčem a kde dochází k velkému technologickému vývoji. A nás velice těší, že mezi námi můžeme přivítat ty, kdo se toho procesu účastní. Co se nás týče, zásadně je samozřejmě vyvážit otevření vnitřního trhu, ale současně zohlednit otázky bezpečnosti, provozní bezpečnosti a také ochrany životního prostředí, pokud je o toxické a další emise. Takže my teď chceme především zahájit diskuzi o technologii a o tom, jak se technologie vyvíjí a o tom, co musí legislativa předvídat, protože my doufáme, že i do budoucna nám bude stačit. A potom chceme konkrétně mluvit o těch zásadních oblastech, které se týkají bezpečnosti a životního prostředí. Tak to tedy bude probíhat. V materiálech, které jste měli dostat, když jste přišli do sálu, najdete životopisy všech řečníků. Nebudu to procházet podrobně. Máte tam také kopie prezentací, pokud budeme promítat prezentace, takže po úvodu pana Panceryho my trošku přejdeme na jiné místo, abyste viděli na plátno a pokud budeme mít čas, můžeme také zahájit určitý dialog v této věci. To nás tedy čeká asi další tři hodiny. A nejprve tedy požádám našeho zpravodaje, aby slyšení zahájil, aby nás seznámil se svým pohledem na celou věc a případně zdůraznil ty věci, které považuje za nejpodstatnější. Takže pan Pancery má slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Jak víte, tak cílem tohoto návrhu spočívá v tom, aby byla vypracována celá řada harmonizovaných norem pro tato zemědělská lesnická vozidla. Je zapotřebí, aby dobře fungoval vnitřní trh. Přičemž nesmíme spustit se zřetele také ochranu životního prostředí a bezpečnost silničního provozu jakož i bezpečnost při práci. Zároveň jde o konkurenceschopnost průmyslu, o transparenci a o administrativní záležitosti. U úvodu tady se jedná skutečně o takové první úvodní poznámky a já samozřejmě jsem ochoten do této zprávy zapracovat veškeré nové informace, e, které se dnes dozvíme. Tolik teda na úvod. Zabývali jsme se i ve spolupráci s komisí s různými, různými tématy, ke, kterém, ke kterým padaly také kritické e, připomínky ale myslím si, že o tom budeme hovořit právě dnes. Existují čtyři kategorie, u kterých musíme společně diskutovat. A u těchto kategoriích budeme také diskutovat, tak abychom dostali další poznatky pro další legislativní proces. Jedná se také o aktiv přenesené pravomoci, o kterých musíme diskutovat. Jedná se o servis, jedná se o technické požadavky a potom se také jedná, tak jak mnozí vědí, o to, že existuje také schvalování takovýchto zemědělských a lesnických vozidel, kde dochází k určitým problémům. V roce 2014 by mělo dojít ke schválení, ale jak to vypadá, tak ten proces bude poněkud prodloužený. Celý tento proces je poněkud zatížen novými postupy Zabýváme se mimo jiné brzdními systémy, jakož i dalšími eh, technickými novinkami. Tento návrh, jak již jsem řekl, by měl být skutečně dokončen v roce 2014. Co to znamená? Znamená to, že v legislativní oblasti musí dojít ke změnám, což znamená, že vše musí být součástí jednoho jediného nařízení. My nechceme mít 20 různých směrnic. Co to znamená? Znamená to to, že musíme být ochotní také nalézt kompromisní řešení a musíme mít k dispozici harmonizované eh, normy. Eh, což znamená, že musíme samozřejmě do tohoto procesu zapojit také zainteresované kruhy. Dříve, než dojdeme k nějakému rozhodnutí, tak eh, je zapotřebí také zvážit, jak bude vypadat eh, přechodné období. To byla ta první oblast. A druhá oblast eh, to je servis a, a poprodejní služby. Byly vypracovány různé analýzy a aspekty. I když víme, že se jedná o zcela specifické odvětví, kde musíme počítat se specifickými záležitostmi, například v oblasti údržby a oprav, kde platí zcela zvláštní záležitosti. Také otázka rozdělení pravomocí mezi výrobcem a dalším prodejcem. To jsou věci, eh, ke kterým se musíme jasně vyjádřit. Ale existuje jeden zásadní bod, který musí upravit také vztah mezi touto směrnicí, tímto nařízením a obecnými směrnicemi o strojích. Jde o bezpečnost a v rámci bezpečnosti nesmí existovat žádné mezery, žádná šedá pásma. Byla vypracována studie, generálním ředitelstvím zaměstnanost. A další otázka, to jsou technické otázky, jako například eh, emise a ochrana životního prostředí. Je třeba poznamenat, že je k dispozici mezi tím již systém ABS, což znamená, že tento systém značně zlepšuje provoz takovýchto eh, strojů. A navíc eh, je důležité znát jednotlivé kategorie vozidel. U nemobilních silničních eh, zařízení se klade mimo jiné otázka toho, zda i pro tyto stroje musí existovat příslušná legislativa. Jde o přípojná vozidla, eh, přívěsná vozidla, zemědělská vozidla, tažená zařízení. To jsou všechno skutečně specifická zařízení, která by měla být výjimuta z tohoto eh, nařízení, protože to jsou specifické kategorie jako takové, je třeba s nimi zacházet. A potom je tady nová kategorie, D6, se kterou bychom měli počítat. To jsou kola, která, to jsou taková vozidla, která mají čtyřkolový pohon a která se používají například eh, k pohybu ve velmi komplikovaném eh, terénu. Jedná se o taková vozidla, která například mohou transportovat různé lesnické stroje. A potom existují zařízení typu side-by-slide, která se používají k tažení různých nákladů, také v komplikovaném terénu. A v rámci tohoto slyšení si myslím, že si vyslechneme ještě podrobněji něco k jednotlivým kategoriím. Náš cíl spočívá v tom, abychom byli produktivní při našem pracovním postupu a abychom docílili pokud možno konsensuálního postupu. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane Pancery, za to, že jste nám ukázal směr a také, že jste dal dohromady celý tým pro slyšení. Dámy a pánové, naše slyšení se vysílá na internetu, takže také doufám, že i na internetových stránkách budeme mít velké publikum, které zajímá, co děláme. A samozřejmě nám také můžete poslat e-mail, pokud nemáte přístup k webovým stránkám parlamentu, můžete poslat dotazy panu Pancerimu nebo případně dalším řečníkům. Přejdeme k ostatním prezentacím. Já vám představím velmi krátce jednotlivé řečníky, ale přejdu jinam, takže nebudu clonit plátno. A chtěl bych připomenout, že každý z řečníků má maximálně 10 minut. Máme tady výbornou technologii, která vám ukáže, kolik času vám ještě zbývá. A stejně jako toto zařízení snad budete přesní i vy. Nicméně já to budu hlídat pro případ, že překročíte čas. Takže nejprve, co se týče technologického vývoje zemědělských a lesnických strojů a potenciálního dopadu na bezpečnost a životní prostředí, vyslechneme si Larse Holmquista, který je eh, hlavním výkonným úředníkem Evropského združení dodavatelů automobilových zařízení KLEPA, je velice aktivní v tomto oboru. A potom to bude Cecil Favre, z organizace AECC, která zastupuje ty organizace, které mají zájem o katalyzátory. Potom to bude Manlio Matej, místo předseda Evropského združení výrobců spalovacích motorů, neboli Euromot. Jak řada z vás ví, v zemědělském sektoru je hodně specializovaných motorů, které se dodávají pro nejrůznější zařízení a on zastupuje všechny ty podniky, které, se, které působí v této oblasti. A pak to bude pan Herbert Reiter, předseda Technické rady Evropského združení pro zemědělské stroje, zastupuje všechny výrobce v této oblasti. A jako poslední to bude pan Harry Klein van Willigen, prezident eh, Evropského združení sektoru terénních vozidel. A pan Pancery už zmínil některé věci, které se týkají klasifikace a tak dále. Takže uslyšíme něco o této konkrétní oblasti. Máme tady, tady skvělou skupinu odborníků a já nyní požádám pana Holmquista, aby zahájil slyšení. A odejdu stranou, abyste také viděli na jeho slajdy. Mnohokrát děkuji. Děkuji za pozvání. Rád bych vás krátce seznámil s tím, co je to klepa, pokud nás neznáte. Združení Klepa vzniklo v roce 1959, teď máme 50 členů z celého světa, patří k nejpodstatnějším, nejdůležitějším dodavatelům automobilových výrobků a e, našimi členy také 29 národních obchodních a evropských sektorových združení, takže zastupujeme více než 3000 členů, jak v Evropě, tak OSN. Co je to evropský automobilový průmysl? Máme 12 milionů pracovních míst v Evropě v automobilovém sektoru. Asi 5 milionů z nich pracuje v podnicích, které jsou našimi členy. 1 milion u výrobců traktorů, 25 miliard eur Každý rok vynakládáme na výzkum a vývoj v automobilovém sektoru a očekáváme, že letos vyrobí 18 milionů vozidel v Evropě. A v současné chvíli máme 270 milionů vozidel na silnici, všechny z nich mají spalovací motory a to znamená také velký trh s náhradními díly a se servisem. Tento trh samotný má hodnotu v Evropě 100 milionů eur. Co je pro tento sektor důležité? Je to přístup k co největšímu trhu. A to znamená, že chceme globálně harmonizovaný trh. To je výborné, pokud se toho podaří dosáhnout. Ale neustále se objevují nějaké překážky. Některé jsou konstruktivní, nebo uměle vytvořené, některé jsou přírodní, přirozené. V Evropě pracujeme na globální harmonizaci přes hospodářskou Evrop- komisi OSN pro Evropu v Ženevě. Tam je takzvaná pracovní skupina číslo 29, která se zabývá globálními technickými normami. Nicméně někdy musíme nejdříve začít chodit, než se pustíme do běhu, než se rozběhneme a někdy je také problém s tím, že vůbec nemáme harmonizovaný evropský trh. A to je pro tento sektor velice důležité, protože bez tohoto harmonizovaného domácího trhu je obtížné konkurovat na ostatních trzích. Pokud je o regulaci, dvě věci nám samozřejmě vždy působily starosti, kdy nám na nich záleželo, a totiž na bezpečnosti a na životním prostředí. Proto uplatňujeme velice přísné bezpečnostní normy a myslíme si, že je důležité, aby se na ně nezapomínalo i když mluvíme o CO2, i když mluvíme o životním prostředí. Řada z našich členů je dnes hodně aktivní a snaží se přejít od staré nebo starého typu pasivní bezpečnosti, to znamená, abychom méně pocitovali důsledky nějaké nehody, přechází k aktivní bezpečnosti, kdy se snaží těm nehodám předejít. A když se podíváte na všechna vozidla, která máme na silnicích, ta vozidla musí být bezpečná protože jinak není bezpečné žádné vozidlo na silnici. A my se domníváme, že tyto bezpečnostní normy, kterými se dnes zabýváme, by měly platit pro všechna vozidla, která vpustíme, vypustíme na silnice. Já jsem zemědělec, mám traktory, jezdím traktorem, jezdím traktorem na silnici, jsou registrované a vím, jak je to těžké že ty traktory jsou případně i starší. Ale je také důležité, když jste na silnici, abyste byli schopni reagovat stejně jako ostatní. Dnes zvažujeme, že do všech vozidel dáme ABS. Chceme neustále vylepšovat bezpečnost nejrůznějšími způsoby, ale technologie ABS už je dnes 32 let stará. Máme řadu elektronických systémů, které nám dnes hodně pomáhají. A jsou také naprosto zásadní, pokud chceme zachraňovat lidské životy. A abychom dosáhli našeho cíle, což je 50% snížení úmrtí na evropských silnicích, musíme zajistit, že veškeré vybavení bude odpovídat co nejlepším bezpečnostním normám. Když se podíváte na životní prostředí, tam jsou důvody stejné. Víme o CO2 u automobilů, víme o CO2 u kamionů, u lehkých eh, komerčních vozidel. Slyšeli jste o Euro 6 pro kamiony a pro autobusy a já myslím, že tyto přísné požadavky jsou velice dobré pro toto odvětví. Je to výborné pro životní prostředí. Dosáhnout jich je ale těžké. Nicméně naše odvětví neustále dokazuje, že se nám vždy včas podaří vyrobit to, co potřebujeme, aby vozidla splňovala požadavky. Pokud je o traktory a lesnické vybavení, samozřejmě to není jako u automobilu, ale přibližuje se to kamionu. Část vyrobí výrobce kamionu, část výrobce přívěsu a celé vozidlo je jakási kombinace. To tež platí pro autobusy. Máme celou řadu problémů, pokud je o homologaci, máme hodně problémů, pokud je o zohlednění práce a zátěže těchto vozidel. Nejsou to jenom velká auta, jsou to pracovní stroje a to musíme zohlednit. Ale neustále prokazujeme, že je možné zajistit, že veškerá těžká vozidla budou přijatelná z bezpečnostního i z ekologického hlediska. A jsme připraveni dál pomáhat v tom, abychom naplnili tyto cíle. Pokud je o údržbu a opravy, je také důležité zajistit, že stejně jako na trhu s kamiony a s automobily budeme mít dobrý přístup k informacím, které potřebujeme pro údržbu a opravy, aby trh zůstal volný a konkurenční. Toto regulujeme. Zavedli jsme Euro 5 pro osobní auta a Euro 6 pro těžká nákladní vozidla. A já myslím, že to je dobrý příklad toho, jak zajišťujeme, že budeme mít volný trh. Protože trh s náhradními díly z 50% se stává eh, se značkový výrobků a zbytek je volný trh. A dodavatelé náhradních dílů budou dodávat každému, kdo, upravuje, kdo udržuje a opravuje tato vozidla. A my si myslíme, že to je dobrý příklad konkurenceschopného trhu, pokud máme více než jednoho zákazníka pro naše produkty. My si myslíme, že na tomto trhu můžeme společně s regulátory dosáhnout určitého pokroku, ale potřebujeme realistické cíle a musíme se dívat dlouhodobě do budoucna. V současné chvíli stojíme před velkým vývojem, neli revolucí, pokud je o osobní vozidla a nákladní vozidla, pokud je také o otázky životního prostředí. Až přijdeme ze 120 gramů na 95 gramů a až změníme ten testovací cyklus, musíme zajistit, že budeme mít ještě další věci k dispozici, abychom naplnili tyto požadavky. Dříve či později to musí platit pro všechny spalovací motory, které jsou na silnicích, protože máme společný problém a ten se nazývá globální oteplování a změna klimatu. Takže i pro traktory, i pro lesnické vybavení a tak dále musíme eh, uvažovat o budoucnosti a musíme se zamýšlet nad tím, jak vyřešit problém emisí CO2. A já myslím, že půjde o eh, tekutá paliva, protože ta jsou vhodnější pro takováto vozidla, ale také musíme zvážit biopaliva. Já jsem si celkem jistý, že dojde k elektrifikaci na tomto trhu. Stejně jako to uvidíme u osobních automobilů, u nákladních vozidel a u autobusů. Náš hlavní trh pro osobní vozidla to není záležitost 10-20 let. Tady mluvíme o dvou letech tomto horizontu očekáváme elektrifikaci a také na tomto trhu, o kterém mluvíme dnes, možná, že to trošku dál, ale stejně musíme být připraveni a já jsem si celkem jistý, že naši členové vynakládají stovky milionů eur na to, aby připraveni byli, aby naplnili budoucí požadavky. Mnohokrát děkuji. Uh, thank you very much indeed, Lars traktorů a také nesilničních pozdních strojů. Zastupuji asociaci AECC. Zde vidíte všechny členy, kteří jsou součástí naší asociace. Zabýváme se vývojem eh, systému na kontrolu emisí v Evropě. Vyrábíme technologie pro nová auta a také komerční vozy. Jednak eh, těžká i lehká užitková vozidla a také pro nejrůznější další aplikace. Emise ze zemědělských a lesních eh, strojů jsou řízeny ehm, směrnicí 9768 a také návrh eh, komise 395 2010 je v souladu se stávající směrnicí 2025 ES. Musíme naplňovat eh, jednotlivá opatření, která jsou zde uvedena, především článek 3, který uvádí specifické limitní hodnoty, postupy a také testovací požadavky v případě znečišťujících emisí, které jsou stanoveny eh, ve směrnici o mobilních strojích 97-68. Pokud se podíváte na ten inventář, který byl vydán komisí, tak je jasné, že tento sektor E, způsobuje vysoké emise. Zde vidíte první tři grafy z roku 2005, 2010 a 2020. Týká se emisí částic. I když dochází k celkovému snížení PM10 emisí, tak e, vidíme, že je to 40 až 50 celkových emisí částic v daném sektoru. Ty tři dolní grafy se týkají emisí dusíkových plynů. To celkové snížení možná není zas tak vysoké a zemědělství a podíle zemědělství zůstává neustále nad 40 Je tedy důležité, aby výfukové plyny a emise z traktorů a těchto zařízení byly neustále regulovány na evropské úrovni. Teď se podíváme na emisní limity, které se uplatňují v případě emisí dusíku a částic vidíme, že v roce 2013 pro neselniční eh, pojízdná vozidla, to je ta fáze 4, eh, bude 400 a potom vidíte také omezení částic. Nicméně se to netýká těch eh, neselničních pozdních strojů ve fázi 4. Máme celou řadu prototypních motorů, které nebudou mít patřičné filtry na emise částic, čili bude neustále docházet k emisi těchto konkrétních částic. Když se podíváme na naši vědeckou asociaci, tak máme také různé programy, kdy ukazujeme, jak fungují jednak staré, ale nové technologie. Dělali jsme testování prototypního motoru, který se dostal do fáze 3B. Je to čtyřválcový eh, motor, který má 4,4 litru obsah. Nebudu zacházet do podrobností, nicméně eh, takovýto stroj používáme. Musíme také provést kalibraci tohoto motoru. Eh, zde vidíte, že to je, co se týče části, 35 mg na kWh a v případě emisí dusíku 3 gramy. Zde vidíte eh, systém s oxidačním katalyzátorem a také katalyzátor založený na močovině SCR e a na eh, čpavku. My zastupujeme především motory, které se objevují v tomto sektoru, různé těžební stroje, také se zabýváme životností těchto strojů. Na tomto a dalším diapozitivu uvidíte emise, které jsme měřili. Každá, každý graf poukazuje na jinou části cyklu. Ty červené čárky poukazují na limity, které jsou nyní nejpřísnější. A zde vidíte, že Emose eh, CO a HC už jsou pod stanovenými limity. A navíc k těmto kontrolním systémům eh, ještě děláme vše pro to, abychom tyto emise více snížili. Tento diapozitiv eh, poukazuje na emise dusíku podstatě je to 85 až 95 ve většině testovacích cyklů, takže většinou dochází skutečně k naplnění všech limitů eh, v rámci fáze 4. Co se týče výkonnosti, tak ta je odlišná pro různé testovací cykly, protože eh, tato konverze zcela závisí na výši teploty, která je uplatněna v rámci daného testovacího cyklu. Co se týče emisí částic, vidíte, že dochází ke snížení PM v rámci PF. Máme tady velké marže, co se týče účinnosti, konverzí těchto částic. Opět jsou ve výši 96 až 97 záleží na jednotlivých testovacích cyklech. A zde vidíte eh, na výsledek těchto emisí ve výfuku, to znamená emisí těchto částic, která je ve výši 1 až 2 mg eh, na kWh. Nedávno eh, nevládní organizace nás požádali o studii, abychom se podívali na PMP. Vidíte, že to je ve výši 10 eh, na kWh. Nicméně záleží na typ cyklu, jestli je to přechodný cykl nebo stálý cykl. Co se týče počtu částic ve výchuku, tak to by mělo být méně než 10 v kWh a musí také naplňovat evropské limity, což je méně než 6 na kWh. Na závěr vidíme, že Motory z nízkých emisí je stádia 3B a také kontrolní systém emisí eh, vede ke výraznému snížení všech eh, regulovaných znečišťujících látek eh, v rámci nejrůznějších testovacích cyklů. Zde vidíte graf, kdy se dostáváme pod úroveň fáze 4. Na závěr bych chtěla poukázat na několik úvah, které se týkají také návrhu komise, který se zvažuje na půdě výboru IMCO. Vidíme, že emise PM a dusíku, co se týče zemědělských a lesních eh, zařízení, budou neustále představovat eh, velký podíl v případě emisí nesilničních strojů, a to v oblasti jednak částic a dusíků v Evropské unii, čili musíme neustále harmonizovat eh, legislativu v oblasti emisí, nejen v rámci fáze 4, ale také nad tuto fázi. Vidíme, že se zlepšuje pochopitelně kvalita vzduchu, veřejné zdraví. Pokud snižujeme tyto emise, je tedy důležité, abychom zahájili fázi 5, abychom ještě eh, zpřísnili standardy, které se týkají emisí částic. Mnohokrát děkuji za pozvání a za pozornost. Well, thank you very much for, um... Mnohokrát děkujeme za velice zajímavý materiál. Nevím, jestli byli, jsme byli všichni schopni sledovat všechny detaily, ale ještě budeme mít příležitost vrátit se k tomu a některé ty věci se jistě znovu objeví v rámci diskuze. To byl tedy pohled těch, kdo vyrábějí katalyzátory a příslušné zařízení. A co výrobci motorů? ve kterých toto zařízení můžeme instalovat. O tom nám určitě řekne něco pan Matej. Děkuji především děkuji jménem našeho združení za to, že jste nás pozvali, abychom také přispěli k této diskuzi. Děkuji vám, pane předsedo, za váš úvod. Toto je Euromod. Euromod je Evropské združení výrobců spalovacích motorů. Jsme nezisková organizace, která slouží zájmům výrobců spalovacích motorů, kteří dodávají své výrobky na trh EU. Naše členy podporujeme už od roku 1991 tím, že jim poskytujeme expertízu a aktuální informace a že se také zasazujeme jejich jménem za zavedení mezinárodně sladěné legislativy. Euromod je zástupce evropského zájmu. A jsme samozřejmě také eh, rejstříku transparentnosti, tady pod tím číslem. Evropě a nejen v Evropě združujeme 40 výrobců motorů, od těch úplně malých až po nadnárodní společnosti. Členové eh, Združení Euromod, stejně jako my, chtějí vylepšovat kvalitu vzduchu v EU. Vidíme, že chceme cenově účinná opatření, která by vylepšila kvalitu vzduchu v EU. Naši členové se zaměřují na dokončení produktů pro fázi 4 podle silnice o emisích z výfukových plynů nesilničních pojízdních strojů z roku 1997. A Euromod chce také přispět k diskuzi o další fázi požadavků na emise podle této směrnice. Má to začít eh, studií nákladů a prospěchu. A rád bych vám připomněl, že hodnocení dopadů z roku 1997 ukázalo, že nesilniční vybavení celkově v Evropě přispívá k emisím 9%. A když to omezíme jenom na 3%, dosáhneme našeho cíle. To, bude za, to by bylo za Evropskou 15. V každém případě my se chceme zapojit do celého procesu v další fázi. Já bych dnes rád zdůraznil přijetí směrnice o spalovacích motorech z roku 1997 a 68 i pro zemědělské a lesnické traktory aktualizaci směrnice 97-68 a jaký to má dopad pro zemědělské a lesnické traktory, vstup nařízení v platnost a také OBD. Takže ta směrnice z roku 97. My bychom chtěli jednu směrnici, která bude definovat požadavky pro nesilniční pojízdné zařízení i pro traktory. Ty požadavky jsou sice stejné, ale mají různý význam. Podle směrnice pro nesilniční pojízdná vozidla, pojízdné zařízení, jde o uvedení stroje nebo motoru na trh, zatímco pro traktory podle směrnice z roku 97 to má být současně ve chvíli, kdy se traktor začíná využívat. A minimálně je to dnes 6 měsíců. V praxi implementační lhůty pro traktory podle směrnice NRMM předpokládáme alespoň 6 měsíců a Euromod proto navrhuje, že až zavedeme směrnici z roku 97 pro traktory, budeme mít stejný časový požadavek i pro motory, které se uvádí na trh. Pokud jde o vývoj legislativy pro emise výfukové emise. Probíhá celková revize této směrnice a závěr bude takový, že to bude platit pro traktory buď přímo, anebo prostřednictvím transpozice do směrnice 2025. Euromoc se domnívá, že zemědělské traktory představují nedílnou součást revize směrnice nebo nařízení 9768 a proto potřebujeme eh, konkrétní hodnocení dopadu, abychom aktualizovali příslušnou směrnici. Datum aplikace. Podle nařízení se navrhuje, že má platit od 1. ledna 2007, jak nám připomněl zpravodaj. Nicméně to spadá do přechodu z fáze 3b do fáze 4 Bude to znamenat, že velký dopad budou mít komplikace v souvislosti s odprodejem zásob a také co se týče položek flexibility. Euromod proto žádá, aby se e, začátek uplatňování odložil nejméně do 1. 1. 2017 aby to nebylo v rozporu s přechodnými doložkami směrnice pro nesilniční pojízdné stroje. A tady vidíte v této tabulce datum implementace a také zavádění a rušení ustanovení současné směrnice. Pokud bychom to nařízení začali platňovat od 1. 1. 2014, znamenalo by to, že to bude mít třeba dopad na 75-130 OM, pokud někdo chce certifikovat traktor podle nového nařízení, samozřejmě bude vyžadovat motor podle fáze 4, což bude znamenat, že to budou potřebovat nejméně rok předtím, než začne platit eh, nařízení 9768. A jde také o ten odprodej zásob dva roky po zavedení v platnost. Takže těch 130 na 162 kWh, to všechno ovlivní tu dvouletou lhůtu na odprodej zásob. A samozřejmě to bude mít také velký vliv na zavádění nových výrobků a rušení nových výrobků. Pokud jde o požadavky na palubní diagnostické systémy, což je součást hlavy 16 tohoto nařízení, Legislativa, která se vztahuje na nesilniční stroje, nepředpokládá takovou technologii. Euromod se snaží na pomoci při zpracování této legislativy, abychom zajistili řádnou údržbu a opatření proti falšování nebo zasahování, neoprávněnému zasahování. A e, to je také velice důležitý faktor je možné, že když eh, systémy, kterými ovládáme výfukové plyny, nebudou řádně fungovat, bude to mít také vliv na funkčnost. Palubní diagnostické systémy nejsou dostatečně silným nástrojem, pokud neprovádíme pravidelné kontroly. A samozřejmě odpovídající software, pokud ho zpřístupníme, bude mít také eh, negativní vliv, protože to otevře dveře možnostem neoprávněného zasahování do tohoto zařízení. Euromod proto požaduje, abychom odkaz na palubní diagnostické systémy z celého návrhu vyškrtli a abychom také chránili příslušný software pro tyto motory. Všechno se to dá zhrnout na základě těchto tří hlavních návrhů. Euromod podporuje přijetí směrnice 9768 pro zemědělské traktory za podmínky, že datum implementace bude mít stejný význam jako u směrnice pro nesilniční pojízdné stroje. Euromod žádá, aby se toto nařízení začalo uplatňovat až od 1. 1. 2017, nejdříve od 1. 1. 2017, a Euromod žádá, abychom z hlavy 16 vyškrtli požadavek nebo odkaz na palubní diagnostické systémy. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Myslím, že se k některým těm bodům vrátíme. Zcela jistě v našich dotazech se vrátíme k některým technologiím a také k tomu možnému propojení mezi těmi nesil, nesilničními pojízdními stroji. Také se budeme určitě ptát na to, co je to vlastně ta palubní diagnostika a tak dále. Čili ne všichni eh, bohužel znají tak tu terminologii dobře jako vy. Nyní eh, další kolega, pana Reiter. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěla představit CEMU, je to Evropská asociace, která zastupuje ehm, průmysl zemědělských strojů v Evropě déle než 50 let a združuje celý průmysl od tedy nadnárodní společnosti i po malé podniky. Máme tedy členskou organizaci a je důležité, že vedeme dialog také s evropskými institucemi. Máme přes 40 tisíc výrobců, máme asi 21 miliard obrat, máme 250 tisíc zaměstnanců, 135 tisíc zaměstnáno přímo a 125 tisíc lidí je zaměstnáno v distribuční sítě anebo poskytování služeb. Máme dohromady 450 různých strojů. Jak vidíte na obrázku, jsou to jednak traktory, nejrůznější závěsné eh, přístroje, eh, stroje pro postřik, práci v lese a podobně. Chtěl bych hovořit o třech tématech. Jednak je to načasování této směrnice, dále jak se to týká eh, těch nesilničních pojízdných strojů, jak to můžeme srovnat s původní směrnicí. A mohu říci, že toto znění které vejde v platnost, bude platit to od 1. ledna 2017. Bude tam, budou tam tři roky, které budou pro přechodové období, což je velice náročné. Musíme přepravit všechny akty v přenesené pravomoci. Nebude tam ale už právě přechodové období, čili nebudeme mít žádné období pro eh, zavedení těchto opatření, tak jak to platí naopak nyní. A bude to období, kdy budeme mít spoustu práce, kdy budeme muset schvalovat typy jednotlivých zařízení, hlavně typy fáze 4. To budeme muset řešit už od eh, roku 2013, od 1. Eh, září 2013 to eh, bude zařízení, které má nižší konskou sílu. Jak už jsem říkal, toto nařízení vejde v platnost 1. ledna 2017 a bude to tři roky po datu vstupu platnosti posledních eh, aktů v přenesené pravomoci, což je nezbytné pro eh, schválení ehm, celého typu. Nicméně potřebuje minimálně dva roky na to, abychom přizpůsobili také naše administrativu, takže si představuje, že to bude rok 2015 plus dva roky. Bude také důležité připravit administrativní změny, možná také technické změny, které se týkají především brzdění, které budou užívány především eh, do období do roku 2014. To se týče do roku 2014, tady vznikne určitý konflikt v našem sektoru. Na jedné straně budeme muset eh, splnit emisní limity a na druhé straně budeme muset naplňovat nový rámec. Účelem Nyní chci hovořit o zjednodušení, harmonizaci. Účelem tohoto nařízení je harmonizovat postup při schvalování typu ve všech sektorech, které má na starosti Evropská komise. Za druhé, chceme zajistit harmonizaci a zjednodušení. Abychom dosáhli těchto cílů, tak návrh CEMA a CC je, abychom stáhli Eh, kategorie vozidel eh, skupiny U a další nesilniční mobilní zařízení a za druhé chceme také zjednodušit rozsah jednotlivých eh, nařízení jednotlivých skupin a uvést je do určitých podskupin. To ukážu za chvíli. Na jedné straně v případě traktorů máme schvalování typu, kdy původní nařízení uvádí, že rizikové hodnocení je prováděno odborníky, potom Technické požadavky jsou uvedeny v legislativě, což jsou jednotlivé směrnice, standardy OECD a kódy OSNHK. Musí také naplňovat vše podle eh, úřadu, které mají na starosti schvalování typu. A co se týče samo certifikace, tak musí být hodnocena výrobci, musí tam být eh, harmonizované standardy, musí tam eh, Eh, také zajištěna konformita s trhem. Co se týče původního nařízení, tak tady máme tři pilíře. Jednak je to bezpečnost a zdraví při práci, ochrana životního prostředí a silniční bezpečnost. Co se týče nesilničních pojízdných strojů, tak tady máme jednak směrnici o strojích a Eh, směrnici o emisích, také o hluku, také tady existují národní homologace, nicméně to ještě nebylo schváleno, to se týká bezpečnosti silničního provozu. Pokud nesilniční pojízdné stroje budou mít nové nařízení, tak eh, tyto stroje potom eh, spadají pod oba rámce směrnic. Musí tedy naplňovat na jedné straně samo certifikaci, tedy nový legislativní eh, rámec, pouze v případě bezpečnosti silničního provozu musí naplňovat požadavky eh, schvalovacího typu podle původního nařízení. Důvod, proč chceme eh, zavést kategorii U ehm, do tohoto nařízení si myslíme, že není na místě a máme tyto důvody. Vede to k určitému zmatku a také zvýšení administrativní zátěže. To znamená, stroje typu U spadají pod nový přístup legislativy, to znamená směrnice o strojích eh, ve všech aspektech, kromě bezpečnosti silničního provozu. Dále eh, se ptáme, co se bude dít eh, se zařízením, které má dvojí užití. Dále zemědělské stroje, mobilní stroje eh, jsou velice podobné. Jsou si podobnější než eh, traktory a jiné zemědělské stroje. Dále si myslíme, že riziko, že by tato kategorie byla pouze volitelná, nebude použita v daném nařízení. A také si myslíme, že to může eh, zpomalit uplatňování původního nařízení. Na dalším diapozitivu tedy vidíte, že nesilniční pojízdné stroje by měly být um, řešeny samostatně. Na jedné straně bychom měli mít traktory a na druhé straně nesilniční pojízdné stroje. Otázka bezpečnosti silničního doprav, eh, provozu by měla být řešena buď v rámci směrnice o strojích, strojním zařízení, anebo v rámci nového nařízení. Týká se to obou typů strojů. Další diapozitiv poukazuje na harmonizaci a zjednodušení v oblasti traktorů. Nyní máme eh, traktory pod 40 km za hodinu a potom máme rychlejší traktory nad 40 km za hodinu. To jsou jiné kategorie. Náš návrh je na následujícím diapozitivu. Implementace pod kategorií A a B Kategorie A bude pokrývat traktory eh, pod 40 km za hodinu a kategorie B no pak nad 40 km za hodinu a eh, chceme také nahradit kategorii T5. Výhodou tohoto návrhu je, že se vyhneme určitým hrozbám, že eh, bychom měli možná nové kategorie v budoucnosti, že by vznikly a Vzniklo tedy méně kategorií. Také můžeme dát jasné požadavky, co se týče nejen rychlosti, ale také řízení, e, brždění a všechny tyto ostatní požadavky mohou být e, součástí ve stejné subkategorii. Není důležité mít e, další kategorii traktorů T5. T5 by mělo spadat pod podkategorie A a B, čili nemusíme mít požadavky u traktorů, které jsou eh, rychlejší než 40 km za hodinu. Musíme vzít v úvahu tedy vysoké rychlosti a musíme takto vyslat pozitivní signál, že budeme naplňovat veškeré požadavky. Také tady bude příležitost pro výrobce traktorů v budoucnosti. Důležitým předpokladem je, že kritéria a definice musí být náležitě je vypracována pro nová vozidla, a veškeré nové zemědělské stroje musí naplňovat toto nařízení. Na závěr návrh, co se týče zemědělských vozů, měli bychom zjednodušit schvalování typu, snížit administrativní zátěž pro členské státy, měli bychom harmonizovat jednotlivá pravidla v rámci automobilového průmyslu, musíme se dohodnout na eh, obsahu. Všichni hráči na něm eh, souhlasí, kromě kapitoly 16 a měli bychom také poskytnout dostatek času na zavedení těchto nařízení. Musíme zjednodušit působnost, která musí být také logičtější. Měli bychom mít kategorie T typu A a B a měli bychom stáhnout kategorii a harmonizovat tyto, tato zařízení také v rámci směrnice o bezpečnosti silničního provozu. Děkuji. Děkuji, já nevím, jestli jste nám to teď usnadnil, ale rozhodně se na to ještě podrobněji podíváme. Já myslím, že některé ty věci, které se nám teď objevují, nesouvisejí tolik s budoucí technologií. My jsme doufali, že o tom spíš budete mluvit, ale týká se to spíš legislativních otázek, ale já myslím, že zase pro ty, kdo nás nesledovali, my jsme se věnovali směrnici o strojích pod vedením našeho kolegy Andráse Švába. Bylo to před časem, takže to známe. A jde tady o to, co se tady ještě překrývá. A my v podstatě žádáme, aby tato směrnice o traktorech začala platit. Žádáme to už dost dlouho. Ale myslím, že musíme řešit také některé otázky, které souvisejí eh, z vás na nepojízdné stroje. A pan Pancery to zcela jistě pojme. Takže já jsem se natolik zaposlouchal do vaší prezentace, že jsem se ztratil. Já myslím, pan Viligen nám k tomu ještě také něco řekne a určitě nás nám řekne něco o tom, jestli by se určité kategorie vozidel měly sem zahrnout nebo ne. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že jste nám dal příležitost vyjádřit se eh, před poslanci Evropského parlamentu. Nejprve bych rád představil organizaci ATVA. Je to Združení eh, terénních vozidel v Evropě. Jsme nezisková organizace, máme 9 členů a celkový trh pro užitková vozidla a vozidla sedadly vedle sebe je relativně malý v porovnání s ostatními kolegy, které jsme si předtím vyslechli. Nicméně jsou to produkty, které si evropští uživatelé oblíbili. Členové ATVA představují asi Eh, těchto prodaných vozidel, užitkových terénních vozidel v Evropě. Zbytek prodává 40 nebo 50 čínských výrobců. A my už jsme se mnohokrát snažili přilákat je do našeho združení, ale nikdy se nám to moc nedařilo, protože je to tolik nezajímá. Rozsah působnosti združení ATV, a to je důležité říct, Atvea reprezentuje vozidla, která jsou primárně určena pro použití na nedlážděném povrchu. Tady vidíte tři obrázky, tři fotografie. Ta dvě vozidla vpravo jsou samozřejmě terénní. To, co vidíte vpravo, můžete vidět i na ulicích, anebo dokonce eh, se značkou jednoho z našich členů na palivové nádrži, ale to je vždycky upravené vozidlo, které praví nějaká malá dílna, často se také dováží ze zemí mimo Evropu. Mývají silniční pneumatiky a tak dále. Toto není vozidlo reprezentativní pro naše združení. Naše združení vzniklo před osmi lety s hlavním cílem vychovávat evropské uživatele a evropské vedoucí pracovníky, pokud o řádné použití užitkových terénních vozidel. Je to relativně nové vozidlo, je trošku jiné než vozidla a traktory a proto jsme měli pocit, že potřebujeme také řádnou osvětu. Jak teď vypadá schvalování typu pro užitková terénní vozidla a vozidla se dvěma sedady vedle sebe? V Evropě jsme neměli jednoznačnou definici tohoto typu výrobků, kromě Španělska a Portugalska. Tam vzniklo jakési schvalování typu pro tento produkt. A schvalování typu pro naše výrobky proto probíhalo různě, například na základě schvalování typu na traktorů, národní schvalování, to bylo hlavně ve Skandinávii, nebo eh, schvalování nových typů, schvalování ad hoc a tak dále a tak dále. A samozřejmě bylo také eh, kategorie schvalování typů pro čtyřkolky v EU, to je kategorie L6 a L7. Týká se to mikroautomobilů a užitková terénní vozidla pod to spadají. Schvalovala se takto. Tato vozidla se tak upraví, samozřejmě využívají se pro nejrůznější účely. A proto je to tak složité, proto jsme měli také tolik režimů schvalování typu. A bezpečnostní otázky a aspekty životního prostředí se proto v tomto regulačním rámci neřeší příliš dobře. A právě proto dnes žádáme o řádný evropský rámec i v rámci zemědělských a lesnických předpisů, protože terénní užitková vozidla představují jednu kategorii, a pro tato užitková terénní vozidla je podle nás právě nejvhodnější zemědělský a lesnický předpis. Tím se řeší bezpečnostní otázka, otázka životního prostředí tím nejlepším možným způsobem. Řekneme si něco víc k tomu vozidlu jako takovému. Jaké výhody se pojí s terénním užitkovým vozidly a vozidly se dvěma vedle sebe? Především jsou malá a lehká. Vždycky jsou stavena tak, aby byla malá a lehká motor se na to vždycky zaměřuje a proto mají také nižší spotřebu paliva a proto mají nižší emise CO2. Což je dobrá věc do budoucna. Jsou relativně nenákladná v porovnání s celou řadou dalšího průmyslového vybavení, které se často používá v zemědělství a v lesnictví. A mají lepší přístup do terénu, právě proto, že jsou lehčí. Můžete vjet do terénu do kterého se jinak dostanete jenom pěšky nebo na koně, ale rozhodně ne s těžším větším vybavením. A v tomto smyslu velice dobře doplňují traktory. Pořád mluvíme o terénních vozidlech a vozidlech se dvěma sebe vedle sebe. Určitě asi úplně nevíte, o co se jedná, jaký je v tom rozdíl. Jak to s nimi vypadá? Terénní vozidlo. To je vozidlo, na kterém sedíte obkročmo, je to jako jsem na motorce. Proč? Je to proto, že je to aktivní produkt. Řidič musí být schopen skákat zleva doprava a ze předu dozadu, aby mohl výjíždět do terénu. Pokud třeba přijíždí do kopce, stroj se nakloní a řidič musí upravit váhu. A také jde o to, aby měl přístup k řídítkám. Toto je ta správná konfigurace a znamená to, že vozidlo může být velice lehké a všestrané. Ale také se objevil požadavek na něco trošku stabilnějšího, na stabilnější vozidla v tomto prostředí. A proto vzniklo vozidlo se dvěma sedady vedle sebe. Řidič a cestující sedí vedle sebe. Tam je eh, volant podobný jako u auta, toto vozidlo bude mnohem nižší než obvyklé vozidlo a také je schopno za sebou něco táhnout. A oba typy vozidel vždycky jsou schopny tahat. A jsou vždy navržena také tak, aby byla hodně silná. Musíme mít hodně možností z hlediska rychlostí a musí se dobře pohybovat po terénu. Když se podíváme na další stránku, to tady máme proto, abychom viděli, jak, e, jaká je tady vazba na směrnici o traktorech. Vidíte, tady jednotlivé položky, které se týkají vlastností těchto vozidel a vidíme také tyto vlastnosti v porovnání s traktory. A tady vidíme, že velká většina se velice přibližuje požadavkům na traktory. A proto se domníváme, že toto je právě ten vhodný regulační rámec. Pak je tady otázka, proč jsou užitková terénní vozidla a vozidla se dvěma sedady vedle sebe zásadní pro zemědělství a lesnictví. Samozřejmě jsou specificky navržena tak, aby se využila v extrémních terénních podmínkách, jak už jsem říkal, mají menší dopad na životní prostředí, když se pracuje v nesilniční prostředí. Například mají velice malý dopad, eh, pokud jde o otisky pneumatik. Je to hospodárné řešení pro konkrétní zemědělské a lesnické úkoly. Vezměte si třeba anglické zemědělce, kteří eh, zhání ovce, dřív museli jezdit po horách v traktoru a teď mohou využít toto lehké vozidlo. A důležité jak je to, že už teď podléhají velice přísným bezpečnostním normám pro pracovní účely v souladu s požadavky směrnice o strojích. Takže my, pokud jde o tvorbu předpisů, jsme zatím vedli velké diskuze už od roku 2004 s generálním ředitelstvím pro podnikání a v průběhu těchto diskuzí byl zpracován plán toho, jak pracovat na těchto modelech do budoucna. Také jsme eh, jednali o technických požadavcích, aby tato vozidla zapadala do celkových plánů. A nedávno jsme také objeli odborníky v jednotlivých zemích a také evropské poslance, abychom si ověřili jejich názor na tato vozidla. A zjistili jsme, že roste zájem nebo roste podpora pro zahrnutí těchto vozidel do zemědělských a lesnických předpisů. V každém případě potřebujeme výbornou definici, abychom rozlišovali mezi těmito vozidly a vozidly silničními a také se čtyř, od čtyřkolek. A proto, abychom situaci vylepšili pro uživatele v Evropě a také pro příslušné orgány a pro celé odvětví, abychom dospěli k větší bezpečnosti a lépe řešili otázky životního prostředí u těchto konkrétních vozidel při tomto konkrétním použití byli bychom vděční, kdybyste terénní užitková vozidla a vozidla se vymasené vedle sebe zahrnuli do nového regulačního rámce typu T. A chceme také zpracovat technické požadavky v aktech přenesené pravomoci, které budou vyplývat odpovídající kategorizace těchto vozitel. ATVA je rozhodně dál otevřená vůči jakékoliv výměně názorů. Můžeme poskytnout další informace, já mám totiž pocit, že o těchto vozidlech se toho v Evropě ještě moc neví. Mnohokrát děkuji za pozornost. Já děkuji vám. Já vás jsem vás nechala překrotit čas, protože málo kdy sem někdo přijde s tím, že chce, aby byl předmětem regulace v rámci nové kategorie. Takže to bylo zajímavé. A možná bych měl zmínit, že náš zpravodaj pro vozidla typu L, pan de Campis, je tady také a on se zabývá některými z těch dalších otázek, které se týkají silničních vozidel, čtyřkolek, protože tyto dva návrhy, návrhy se zpracovávají současně. Takže já myslím, že to bylo opravdu zajímavé. Nevím, jestli jste nám to usnadnil, ale možná, že bychom se teď mohli pokusit vyslechnout si otázky našich kolegů a zamyslet se nad některými z těchto věcí. A možná také požádáme vás, abyste nám zhrnul některé z těch hlavních bodů. Já myslím, že postoj k tomu lehkému vybavení, jestli to tak mohu nazvat, a e, co se týče také těch vozidel se dvěma sedadly side by side, to je něco nového, to já jsem předtím neslyšel a těšil jsem se na to, že to vysvětlíte. Já myslím, že to bychom tam mohli také zahrnout. A pokud jde o kolegu, on navrhuje určité výjimky z tohoto návrhu. Takže to vypadá, že něco nám tam přibude a něco by nám mohlo vypadnout. Takže o tom bychom také měli mluvit. A také bychom měli mluvit o vazbami mezi kategorizací emisí silničních a nesilničních vozidel a také o přizpůsobení. Protože zcela jistě budeme mít techniky, kteří využívají stejné motory, přestože je přesuneme do jiné kategorie strojů. A já myslím, že je to věc, na kterou bychom se měli podívat. To rozhodně dává smysl, protože přece regulátoři nemohou dělat to též dvakrát nebo zpracovat další nařízení. Možná, že nad tím bychom se také mohli zamyslet. A z pohledu dalšího vývoje nových technologií, já myslím, že některé z těch nových technologií známe, například ty katalyzátory známe, zvlášť selektivní katalyzátory. Já myslím, že to bude zajímavé, nad tím bychom se mohli zamyslet. Takže kolegové, kdo by chtěl položit první otázku? Pan Van především. Eh, meneer de voorzitter, dank u zeer. Eh, Vážený pane předsedo, děkuji vám. Já nejsem sice žádným stínovým zpravodajem, který se specializuje na nařízení o traktorech, ale jsem zpravodajem pro nařízení e L. A v této souvislosti jsme hovořili o takovýchto záležitostech. Po tom, co jsem si vyslechl přednášky, tak mám tři otázky. První otázka je, zda zařízení pro volný čas spadají také pod utility pod užitná vozidla nebo ne. To existují vozidla side by side, která jsou vyráběna různými výrobci a ty víceméně slouží k tomu, aby eh, kvůli tomu, aby lidé měli dobrodružství, v nich cestovali na stepy a platí nebo spadají tato vozidla eh, pod eh, vozidla pro využití volného času nebo pod užitná vozidla. A potom eh, vozidla, která běžně spadají pod kategorii L. Pod co budou spadat tyto typy vozidel? Budou spadat pod té nebo do jiné kategorie, nebo zůstanou v kategorii L. A potom existují vozidla, která eh, mohou být využívána na silnici. Zda eh, je toto využití možné nebo ne, to také závisí na tom, jak je přísná policie nebo ne ale například u side by side, ty se používají eh, na silnici tato vozidla. Jak naložit s tím, pane předsedo? Yes, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Paní Weiler, prosím. Ja, ich will nicht so sehr ins Technische gehen. Já nechci zacházet do technických podrobností, ale mám jednu otázku, o které se zmínil jeden referující a ta se týká okamžiku toho, kdy vstoupí v platnost tato směrnice, anebo kdyby měla vstoupit v platnost. Pokud vím, tak mnozí vyjádřili přání, aby vstup v platnost byl poněkud odložen. A před sedmi lety jsem se zabývala směrnicí o strojích. Tehdy jsme vynechali úmyslně do z oblasti působnosti e, traktory protože jsme si řekli, že ta směrnice nemůže být identická pro traktory. Z toho důvodu jsme se chtěli specializovat na něco jiného. A před sedmi lety bylo zcela jasné pro všechny zúčastněné, že dostaneme směrnici o traktorech. Takovou směrnici, e, která cíleně se zaměří na uh, zemědělská vozidla a vozidla typu traktory. Každý v té době musel vědět, že se takováto směrnice připravuje. Z toho důvodu mě poněkud překvapuje, že komise chce opět eh, čas tu platnost odložit. Also ich möchte zum gleichen Punkt auch nochmal nachhaken weil äh, die beiden... Eh, na toto téma ještě jednou. Oba dva předřečníci a jedna předřečnice hovořili o tom, že technické podmínky existují tak, abychom mohli víc stříc těmto požadavkům. Zatímco průmysl říká, že potřebujeme více času. Já si myslím, že je to rozpor, se kterým jsme pracovali již eh, u dvoustopých vozidel. My jsme nyní pod tlakem a musíme zapojit do e, těchto úvah také environmentální prvky. Já souhlasím s tím prvním řečníkem, když e, motory mohou být zabudovávány jak do autobusů, tak do traktorů, tak si myslím, že ty rozdíly nebudou zas až tak markantní. Z toho důvodu nepotřebujeme tolik času na to, aby došlo ke vstupu v platnost. Děkuji. Um, any other colleagues want to come in? Ještě někdo z dalších kolegů? Ano, pan Mendes. Uh, actually two things. Mám v podstatě dvě věci. První to je doplnění otázky pana Dekampa. Pokud ta vozidla mohou na veřejné silnice, veřejné komunikace, platí stejné bezpečnostní požadavky, to je jedna věc, a za druhé je nutné, aby se pro ně vyžadoval zvláštní řidičský průkaz. A také jsem říkal, že u dvoukolých vozidel je důležitá viditelnost, ale to je důležité i pro zemědělská a lesnická vozidla. Tam jde o to světlo, o tom už jsem mluvil. A poslední věc. Jako právník jsem vždycky říkal, že když platí výjimky, vytváříte velkou šedou zónu. Možná, že bychom se mohli vyhnout výjimkám. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A teď možná něco mohu říct jako stínový zpravodaj pana Panceryho, ne jako předseda, možná bych k tomu mohl něco doplnit. Především jsem chtěl navázat na to, co říkala paní Valerová o tom překrývání se směrnicí o strojích, na které jsme také pracovali. Takže tento výbor je velice všestranný. My se věnujeme úplně všemu. Já myslím, že my jsme právě ti, kdo chápou ty vazby mezi těmito dvěma věcmi. Já myslím, že ta důležitá věc, která byla, pane si v té vaší zajímavé barvné tabulce, byla otázka, která se týká specifických bezpečnostních požadavků pro stroje, které mohou v určité fázi na silnici, ale jsou také učeny pro konkrétní účely, už je to stavební zařízení, stavební stroje anebo zemědělské stroje. A já myslím, že je nám úplně jasné, že v současné době jsou velké rozdíly v národních předpisech, které se týkají způsobilosti pro silniční provoz a požadavků. A Združení asociace nebo Združení výrobců stavebních strojů nám říkalo, že to by se mělo harmonizovat. A pokud vím, tak výrobci před časem předložili komisi návrh, aby se tyto aspekty harmonizovaly. A pokud tomu správně rozumím, vy tady dáváte určitý otazník, jestli potřebujeme nějaké nové nařízení a říkáte, že místo toho, abychom měli tuto volitelnou kategorii U, měli bychom najít způsob, jak harmonizovat bezpečnostní požadavky pro stroje, které by se mohly využívat na silnici, ale které jsou v podstatě spe- specifická užitková vozidla v porovnání s vozidly, která by si například výrobci mohli nechat homologovat jako traktory. A pokud to říkám správně, tak byste nám to možná mohl potvrdit, protože to nebylo úplně jasné. A za druhé, mě zvlášť zajímá ta otázka traktorů s vyšší rychlostí a také eh, změny kategorie 5. Vy jste zmínil kategorii 5. Já jsem ze Spojeného království, takže vás asi nepřekvapí, že o vysokorychlostních traktorech něco vím. Nedávno mě několik mil vezli vysokorychlostním traktorem rychlostí až 50 km za hodinu. Bylo to bezpečné, bylo to tiché, bylo to pohodlné. A já myslím, že výrobci těchto traktorů opravdu chtějí homologaci. A já bych chtěl potvrdit, kam by spadaly stávající vysokorychlostní traktory, pokud je o vaši představu, protože pokud tomu správně rozumím, vy říkáte, že u každé kategorie velikosti traktoru od jedničky až do čtyřky byste měli v podstatě současnou specifikaci, ale také dílčí kategorii pro traktory, které jezdí vyšší rychlostí a tam by zřejmě byl systém ABS a také e, brzdný systém. Já jsem jenom chtěl pochopit, jestli právě toto máte na mysli a jestli stávající sortiment vysokorychlých traktorů podle toho vašeho návrhu může být plně homologovaný a může mít schválení typu, protože to nebylo úplně jasné. Tolik moje dvě úvodní poznámky a možná, že budeme mít ještě čas na další kolo otázek. Takže já myslím, že vzhledem k tomu, jaký zájem je o tuto oblast, možná bych požádal naše řečníky v opačném pořadí, aby se vyjádřili, protože já myslím, že většina těch věcí se týká vystoupení pana pan Willigena, pana Reitera, částečně pana Matejho, ale samozřejmě ostatní se také mohou vyjádřit. Takže nejprve možná pan Van Willigen, možná, že byste mohl reagovat na otázku pana Van der Kampa o té otázce překrývání vazeb a těch čtyř eh, traktorů nebo čtyř kolek nebo těch vozidel se sedadly vedle sebe. Děkuji. Ano, to je věc, to je otázka té takzvané šedé zóny. Musím říct, že mluvíme o užitkových terénních vozidlech, učených pro terénní úkoly, ale samozřejmě můžete využít i pro rekreační účely, když budete chtít, to stejné jako u traktoru. Jenom to není tak atraktivní. ATVA obecně rozhodla, všichni členové rozhodli, že rozhodně potřebujeme užitková terénní vozidla ve zemědělské směrnici. Někteří členové se pořád ještě snaží také o to, aby se to zahrnulo do směrnice L jako rekreační vozidla, ale i když se užitková terénní vozidla používají pro rekreační účely, stejně budou převážně využívána v nesilničních podmínkách. Takže se to v podstatě tolik neliší od podmínek eh, nebo požadavků, technických požadavků pro traktory. A proto o tom pořád ještě debatujeme. Když mluvíme o rekreaci, máme tady ještě dvě koncepce. Za prvé sport, sportovní vozidla, ta se stejně budou využívat na soukromých pozemcích, na okruzích a tak dále. A tak máme sportovní vozidla, která se teď využívají na silnici, v takové napůl upravené verzi. Tento typ použití nebude dál pokračovat z bezpečnostních důvodů. To jsme uznali. Já doufám, že jsem odpověděl dostatečně pane Vanderkampe. Já jsem měl ještě doplňkovou otázku, ale vy se možná budete chtít zeptat na to též, takže prosím. No, já nevím. Bude to kategorie sport ten nespadá pod té. A u těchto typů vozidel patří zatím dosavadní opatření, tak jak bylo předloženo Evropskou komisí. Takže kdo chce skutečně vyrábět takovéto sportovní vozítko, tak eh, musí počítat, že bude spadat do eh, této eh, kategorie. Když se jedná o offroad, tak samozřejmě ten výkon je poněkud jiný a v tom případě by to spadalo pod kategorii D. Děkuji panu Reiterovi. Já myslím, že šlo o to, kdyby k tomu mělo dojít z hlediska implementace v platnost. Jedna věc je to, Vše technologie je k dispozici, to je pravda. Ale pokud to, co vidíme teď, pokud se ta konstrukce změní u fáze 4, bude to velký rozdíl. U traktorů máme strukturální motory. Na straně motoru ten základní motor je stejný u autobusů a nákladních vozů. Na druhé straně instalace u každého našeho stroje je úplně jiná. Musí se to upravit. Pro toto prostředí u traktorů máme například velká kola, musíme také řešit řízení a tak dále. Kromě toho musíme provést všechny změny konstrukce ve velice krátké době a musíme instalovat velké prvky, které jsou u traktorů a také u specializovaných strojů. V podstatě není místo pro instalaci takových věcí. A proto my například v našem podniku více než 70 výdajů dáváme na emise. Další věc je ta, že bychom chtěli instalovat motory dřív, ale potřebujeme všechny ty konstrukční změny a to je velká výzva i pro naše dodavatele. Protože všechny výfukové systémy jsou specifické prvky pro každou aplikaci. Nejsou to jenom věci, které se dají standardně použít, standardní prvky. Všechny ty díly, všechny ty prvky se musí speciálně navrhnout, aby vyhovovaly našemu zařízení. Můžete ještě odpovědět na moje dvě otázky? Já jsem vám položila dvě další otázky. Jedna se týkala bezpečnostních požadavků a druhá vašeho návrhu, abychom vyškrtli té pětku a co s tím chcete dělat. Ano, to vyškrtnutí. Máme pocit, že když přidáme další kategorii, dělčí kategorii, musela by to být další kategorie pro traktory a pak bychom měli další sadu kategorií a kdyby ten traktor jezdil rychlosti vyšší než 40 kilometrů, já myslím, že bychom měli další požadavky. Z toho to vychází. A toto by bylo jednodušší, celý ten eh, proces schvalování typu by byl jednodušší, to je všechno. A druhá otázka se týkala požadavku na silniční bezpečnost pro nesilniční stroje. Teď ty bezpečnostní požadavky nejsou harmonizované. My bychom chtěli harmonizovaný rámec. A nechceme směšovat schvalování typu a certifikaci pro stroje. My bychom navrhovali, že silniční bezpečnost by se dala implementovat v rámci nesilničních pojízdných strojů jako samou certifikace anebo v rámci specifického rámce pro tyto stroje. Takže proces schvalování typů pro traktory a nepojízdné stroje by byl samostatný. Já myslím, že do nových regulací se nám nikdy nechce. Já si dokážu představit možná nějakou přílohu o bezpečnostních požadavcích ve směrnici o traktorech a na to bychom odkázali ve směrnici o strojích. Já jsem viděl ten rozpis výrobců stavebního vybavení, to už je teď nejméně rok staré, tam ty požadavky jsou, ty požadavky předložili komisi a žádali komisi, aby je zavedla. Viděl jste to? Ano. Já myslím, že to je něco navíc, na to by se měl odkazovat. A nyní možná požádám ostatní kolegy, možná byste mohli reagovat i na to, co tu zaznělo o problémech s instalací nových katalyzátorů. O těch mluvila paní Fáv. My v podstatě říkáme, že v traktoru nebo v prostoru pro motor traktoru je málo místa, takže instalace takového zařízení je technicky náročná. A každé zařízení se musí otestovat samostatně, protože ty výfukové systémy mají specifické charakteristiky. Já vím, že paní Favch je také eh, inženýrka, takže možná, že oba byste mohli na tyto věci reagovat. Možná, že vám nedám takovou odpověď, jakou čekáte, protože je pravda, že platí celá řada dalších omezení. A my se jim snažíme vyhovět. protože, jak říkal kolega Reiter, všechna ta omezení opravdu platí. Ale abych odpověděl paní Rýle, my nemluvíme o tom, že bychom to zdrželi v důsledku těchto nových zařízení. Návrh na řízení, o kterém mluvíme dnes, bere nařízení 97 68, tam je jednoznačná cestovní mapa až do, do fáze do stádia 4. Jak nám vysvětlila kolegyně Favch, tam se to budou říkat částic a dusíku. My žádáme o odklad ne proto, že je to technická záležitost. My uplatňujeme stejná technická protiopatření, která platí dnes nebo budou platit v budoucnu podle Euro 5 nebo dokonce Euro 6, ale toto nařízení mění právní rámec dnešního stávajícího nařízení. Není to otázka emisí, není to otázka technické proveditelnosti, je to otázka průmyslové proveditelnosti, protože pořád ještě nemáme všechny změny u stádia 4. Takže v tomto sektoru je obtížné implementovat eh, fázi 4 té cestovní mapy. A mluvíme o novém nařízení, které začíná platit nebo má začít platit v době, kdy od určitých věcí upouštíme. A toto nařízení by například zrušilo doložky, které se týkají schvalování nových typů, to, o tom už jsem mluvil, anebo zruší ustanovení, která se týkají odprodeje zásob, které teď mají výrobci. O to jde, nejde o emise, nejde o technologie, nejde o počty částic, o to vůbec nejde. Takže vy říkáte, že to operativní nebo provozní záležitost. Otázka toho, jak řídit ty změny, ano. A na druhou stranu, jak vysvětloval pan Reiter, budeme mít i tržní problém a já myslím, že někdy musíme tyto věci vyhodnotit v rámci hodnocení dopadu. Protože pokud nenabídneme zařízení, které se chová stejně jako to staré, Může se stát, že se v menším počtu budou nahrazovat stroje, které jsou teď na trhu a to může také ovlivnit kvalitu. Protože problém se silničními stroji je ten, že nemáme žádnou politiku šrotovného pro to staré zařízení. Máme na silnicích traktory staré 30 let, takže z hlediska bezpečnosti, z hlediska emisí, ty mají velký podíl na zhoršování kvality vzduchu. Takže tuto otázku bychom si také měli položit. Ale o to tady dnes nejde. Takže já doufám, že jsem vám odpověděl. Děkuji. Paní Favre? Ano, já se pokusím odpovědět uspokojivě, ale obávám se, že na úrovni ACC se nevěnujeme traktům jako takovým, jenom nesilničním strojům. Takže Není o tom pochyb. Jsou tady určitá omezení, která se týkají jak traktorů, tak eh, pojízdných strojů. Určité věci se špatně řeší, ale máme obecně dobré inženýrské postupy, osvědčené postupy a já bych jen chtěla zdůraznit, jak jsem ukázala ve své prezentaci, že někteří výrobci už teď oznámili motory nebo zařízení stádia 4, ve kterých nebudou tyto prvky pro částice. Takže jde o to, že teď možná není jisté, jestli budeme mít nové konstrukce, nové návrhy pro fázi 4. Já mohu ještě říct, že jsme se naučili řešit většinu těch problémů, Pokud toto je jediná překážka, tak já mohu nabídnout i pomoc našich členů. Doktor Reuter říkal, že jeho společnost už 70 výdajů na výzkum a vývoj vydává na emise. To bylo zajímavé číslo. Máme tady pana Martinese, ten pozorně poslouchá. Je toho tady hodně. Já bych možná navrhoval, že k tomu něco řeknete teď a pak vám dám slovo ještě na konci druhého bloku, ale možná, že část času, který jsem vám chtěl dát potom, možná budete muset využít teď, ale bylo by dobré vyslechnout si i váš náhled na věc. Velice krátce zvládnete to třeba za čtyři minuty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, dobré odpoledne. Zdravím i ty členy výboru IMKA, kteří mě viděli už dnes dopoledne, když jsme mluvili o jiné věci. Děkuji za to, že jste dal příležitost komisi vyjádřit se. Ano, my tomuto návrhu přikládáme velký význam a když dovolíte, já bych rád použil jedno z klíčových slov z vašeho úvodu. A tím se budeme, tím se budeme řídit. Tím klíčovým slovem je vyváženost, rovnováha a také výzva protože odvětví traktorů opravdu trpí, trpělo a trpí roztříštěným legislativním přístupem, jak na úrovni Evropské unie, tak na národní úrovni. Evropská legislativa je někdy neúplná a proto je opravdu důležité, abychom to racionalizovali, zjednodušovali a abychom se také řádně zamysleli nad tím, jak nastavíme požadavky na legislativu, abychom byli schopni řádně posoudit celkový dopad všech předpisů, které se vztahují na tento sektor. Na druhou stranu samozřejmě musíme racionalizovat, jaký je teď celkově systém schvalování typů v EU. Já myslím, že to dobře popsali tyto prezentace, takže podle nás, přestože jistě uznáváme specifika traktorů, pro nás je stejně důležité zajistit v co nejvyšší možné míře jednotnost veškeré legislativy o schvalování typů v EU. Ten časový problém, ano, je to problém, ale je to problém, který spíše souvisí s regulatorním přístupem, který využíváme. Navrhovali jsme a navrhujeme to i dál týkalo se to automobilů. Tam jde o tu kategorii L. Ano, tam je to taky problém. Já myslím, že je to takový celkový problém, jak zajistit, že pokaždé, když se rozhodne o vstupu v platnost, budeme mít úplný a smysluplný balíček, ale balíček, který bude také jasný a jednoduchý z hlediska uplatňování. Už nějakou dobu v časovém rámci, který je spíš střednědobý a dlouhodobý. Takže je důležité, abychom měli určitý soubor pravidel, která také umožní technologický vývoj a které budou takovým východiskem pro celou řadu let. V to aspoň doufáme. Takže tady jsem trošku skeptický z pohledu argumentů, že došlo k nějakému spoždění, protože máme stávající legislativu, která už je známá, která už platí nějakou dobu a která vstoupí v platnost. Je jasné, že až, a to bude velice brzy, budeme připravovat prováděcí opatření, všechno to musíme zohlednit. Ale s novou legislativou chceme spíš takový střednědobý a dlouhodobý pohled na věc. Pokud je o kategorizaci, ano, to je také výzva. A já bych prostě chtěl zdůraznit, že v našem návrhu na určité kategorie, včetně té známé kategorie U, to znamená nesilniční stroje, tam se především zaměřujeme ne na stroje celkově, ale na to, co je konkrétně určeno pro zemědělství a lesnictví. A musím přiznat, že ne vždycky se to snadno rozlišuje. A za druhé, a to je možná ještě důležitější, a to nebylo řečeno, ale já bych to rád zúraznil. v návaznosti na hodnocení dopadů u této kategorie i u dalších kategorií navrhujeme, aby si výrobce mohl vybrat schválení typu EU anebo národní schválení. Takže v neposlední řadě už nemám čas. Pokud jde o terénní vozidla, tady jsme otevření vůči příslušným řešením ale komise jednoznačně zastává názor, že u toho, co se používá především pro rekreační účely a na silnicích, tady máme jednoznačný návrh, který bychom měli zvážit. Abych to zkrátil, chceme prostě zjednodušovat, chceme požadavky, které budou vycházet z kategorie L. A v případě, že bychom měli nesilniční terénní vozidla, tady jsme otevření, pokud budeme mít jasná kritéria, která neumožní obcházet legislativu. Děkuji vám. Uh, um, Mnohokrát děkuji. Já myslím, že tady zazněly určitě pozitivní myšlenky, které uvídá pan Pancery. Dobře, takže půjdeme dál. Přejdeme na druhé kolo. Budeme také mluvit o bezpečnosti a emisích z širšího hlediska. Já myslím, že některé věci, které už tady zazněly, o dostupnosti technických informací. Máme tady pět řečníků, každý bude mít opět 10 minut a pak bude mít čas na dotazy. Vždycky je mi potěšením přivítat Silvii Gocenovou, která už jezdí do tohoto výboru řadu let, alespoň e, za mého působení, je to bylo někdy před deseti lety. A je tady teď jako generální tajemnice FIGIEFA, což je Mezinárodní federace distributorů pro trh s národní, národní díly a Združení EGA. Pak je tady Olivia Richter, což je právní poradce Sedimy, ale zatopuje tady Centrum opravářů a prodejců zemědělského vybavení. Gilles Triancourt, předseda Evropské organizace pro zemědělské stroje, Jan Maris, generální tajemník Evropské organizace zemědělských a venkovských dodavatelů, to, je, to jsou samozřejmě velcí zákazníci, a také lidé, kterým výrobci, kteří jsou se zastoupení, jistě budou chtít prodávat své nové vybavení, zvlášť u těch nesilničních typů. Já vím, že přesun mezi staveništi a mezi různými pracovními místy je důležitá věc, takže se to týká silničních vozidel a v neposlední řadě je tady člověk, který také není neznámý v tomto výboru, Stefano Boj, už mezi námi byl, e, pracuje v Evropském odborovém institutu. Každý máte 10 minut, začneme s Silviou Gocenovou. No, děkuji, pane předsedo. Na úvod bych chtěla poděkovat vám za to, že jste nás pozvali a dali nám příležitost vyjádřit náš názor na budoucnost k přístupu k informacím pro nezávislé provozovatele. Jsme za tuto příležitost velice vděční. A na úvod bych chtěla představit naše dvě federace. FIGIEFA je Mezinárodní federace distributorů pro eh, náhradní díly pro automobily. A EGA je združení, Evropské združení pro garážové vybavení. Týká se například diagnostických nástrojů, testovacího zařízení a tak dále. A bohužel musím omluvit pana Omusena, který včera vážně onemocněl, takže já dnes převezmu jeho část. FGF a EGA od té doby, co jsem tam začala pracovat a vůbec od našeho vzniku v roce 1956 a 1980, naším cílem bylo vždy zajistit účinnou a spravedlivou konkurenci v tomto trhu, na tomto trhu. A FIGIF a EGAS se také zapojili do diskuzí o nařízení o výjimkách, o Euro 5 pro osobní automobily a také Euro 6 pro těžká nákladní vozidla. Můžete se trošku vrátit? Takže jsme se účastnili diskuzí o této legislativě a vidím tady celou řadu poslanců Evropského parlamentu, kteří se také zabývali tvorbou této legislativy. A my i dodnes žijeme s ustanoveními, která jste pro nás zpracovali a mohu jenom zopakovat, že jsme za ně velice vděční. Takže naši členové vyrábějí náhradní díly pro lesnická, lesnické vybavení, zemědělské vybavení a také náhradní díly, o kterých byl pan Holmquist pro nezávislé oprav, opraváře, ale i pro francízy. Takže než přejdeme k podrobnostem, dovolte mi, abych vám rychle představila tento řetězec. Velice často, když mluvíme o přístupu k technickým informacím, lidé myslí na opraváře, ale celý řetězec eh, se stává z celé řady provozovatelů. A ti hrají zásadní roli, pokud je o řádný servis, údržbu a opravy zemědělských lesnických strojů. Není to samoučelné, ale je to proto, abychom zajistili vysokou úroveň bezpečnosti a dodržení požadavků na ochranu životního prostředí po celý, po celý cyklus životnosti vozidla, protože nestačí, když budou dodržovat bezpečnostní a ekologické prvky, když jsou úplně nová, ale vozidlo, údržba vozidla, servis vozidla je naprosto zásadní. Takže máme výrobce náhradních dílů, máme výrobce diagnostických nástrojů, velkoobchodníky s náhradními díly, ti nám dávají technické informace. A samozřejmě máme také francízy a e, více značkové opraváře. To je bohužel hodně dole, ale co potřebujeme pro moderní servis a údržbu zemědělských a lesnických strojů nebo vozidel? Máme tam v podstatě čtyři základní kameny, čtyři prvky. Klasické informace o opravě nebo pro opravu, ale také informace o vozidle, abychom jednoznačně identifikovali vozidlo, informace o náhradních dílech, abychom je byli schopni řádně nainstalovat, ale jsou to také informace pro eh, kompatibilitu palubních diagnostických systémů, potřebujeme odbornou průpravu a také potřebujeme více značkové nástroje a testovací zařízení. A proto potřebujeme informace o interoperabilitě které umožní plnou funkčnost takovýchto e, nástrojů pro více značek a testovacího zařízení. A samozřejmě máme také značkové nástroje, které jsou vhodné pro jednu konkrétní značku, ale nezávislí opraváři, opraváři potřebují nástroje pro více značek, protože si nemohou dovolit nakupovat všechny nástroje od všech výrobců. Takže proč je přístup k technickým informacím tak důležitý? Je to něco jiného než podle Euro 5 nebo Euro 6. Postupy pro servis a opravy pro zemědělské a lesnické stroje jsou v zásadě stejné jako pro komerční vozidla nebo nákladní vozidla. A proto bych vás ráda vyzvala jako europoslance, abyste podpořili ty principy, protože mluvíme o spolurozhodování, abyste podpořili principy, které se týkají přístupu k technickým informacím a které navrhuje Evropská komise. A mohu vám také sdělit, že v současné době u těžkých nákladních vozidel u implementace projednáváme konkrétní věci a pokud je o konkrétní věci pro lesnická a zemědělská vozidla, rozhodně můžeme plně využít to, co děláme teď uprováděcích opatření, když projednáváme takové věci jako úpravu pro zákazníka, specifické programovací normy, anebo vícefázovou konstrukci pro těžká nákladní vozidla. Takže rozhodně nám eh, pomůže i to, co děláme teď a pomůže nám to i u zemědělských a lesnických vozidel. Ale, a to je druhá odrážka, dostupnost náhradních dílů, nástrojů pro více značek a testovacího zařízení, informací pro opravy a údržbu je naprosto zásadní. Potřebujeme zařízení pro rychlou opravu, abychom mohli opravit zemědělské a lesnické stroje i ve vzdálených oblastech, třeba v případě havárie na poli nebo v lese. A naši členové podávají zprávy o těchto situacích, kdy prostě přijdou s tím nástrojem, který je vhodný pro více značek a vozidlo opraví. Jaké jsou současné trendy na trhu? trh je menší a specializovanější, a to znamená méně aktérů, a proto musí být schopni vypořádat se se všemi značkami. My jsme mluvili s celou řadou nezávislých opravářů na trhu, kteří skutečně opravují zemědělská a lesnická vozidla, opravují už je dlouho, jsou kvalifikovaní, ale v současné době zápasí s novými modely, které jsou plné elektroniky. Stále větší počet vozidel je vybaven systémy, palubními diagnostickými systémy, které zde mají komplexnější opravu a servis. A stoupá také počet sofistikovaných ECU, neboli elektronických kontrolních jednotek, které například e, řídí zprávu motoru, automatické převodovky, ABS, nástrojové panely, karoseriové počítače a tak dále. Vzhledem pokroku technologii vozidel, se stává ze zemědělského a lesnického vozidla počítač na kolech. Například u moderního vozidla údržba a oprava dnes zahrnuje čtení chybových kódů, mazání chybových kódů, čtení živých údajů, aktivace prvků, nastavení parametrů, elektronickou kontrolní jednotku, stahování softwaru a tak dále. A proto jsou nutné také propracované nástroje, ale především diagnostické nástroje vhodné pro více značek. Přístup k technickým informacím a náhradním dílům je proto zásadní. Je nutné spoléhat na standardní diagnostické informace, které se týkají interoperability a pocházejí z podobných diagnostických systémů. Je nutné využívat aktuální víceznačkové diagnostické nástroje a aby se tedy zajistila řádná úprava, řádná oprava a údržba, aby se zajistila bezpečnost a dodržení požadavku na životní prostředí u zemědělských a lesnických vozidel, přístup k technickým informacím pro všechny provozovatele, kteří se zabývají více značkami, je naprosto zásadní. A proto FIGIEFA a Ega rozhodně vítá principy, ustanovení, které navrhuje Evropská komise protože to pomáhá zachovat účinnou konkurenci a také volný výběr, pokud jde o produkty a služby. A umožní to také zlepšit environmentální standardy v celém životním cyklu vozidel. A ještě bych rozvedla to, co už bylo řečeno. Také se domníváme a můžeme rozhodně podpořit toto ustanovení, protože je to konzistentní legislativa, je to konzistentní legislativní krok Evropské komise, a totiž abychom také podobná ustanovení zavedli pohodná ustanovení jako z Euro 5 a z Euro 6 pro těžká nákladní vozidla kategorii L, abychom to zavedli také pro zemědělské a lesnické stroje, protože nemáme něco takového, jako je e, nařízení v blokových výjimkách a teď je na to správný čas, protože z těchto vozidel se stávají počítače na kolech. Ty informace existují u výrobců, protože oni je potřebují i pro franšízy, pro dílery a pro výrobce značkových nástrojů a proto by se to nemělo zdržovat. Přístup k technickým informacím by se neměl zdržovat a proto vás jako Evropský parlament žádám, abyste plně podpořili principy, které se týkají přístupu k informacím o údržbě a opravách, jak je to v článku 47 až 49. Mnohokrát vám děkuji. Uh, thank you very much indeed, I was Děkuji vám. Teď musím se poněkud postarat, abychom zůstali v čase. Jako další řečník máme pana Richtera, dalšího řečníka. Ano, děkuji, že jsme byli pozváni na tuto debatu. Klimar eh, byl eh, vytvořen v před 15 eh, lety a představuje 17 zemí. Jen velmi rychle bych chtěl říci, že máme 23 tisíc distributorů, 36 tisíc základen na celém území Evropy a asi 200 tisíc zaměstnanců. Několik eh, základních eh, čísel, eh, abych také ilustroval podniky, které představujeme. Průměrný podnik má obrat 4 miliony euro. Nebudu zde hovořit o všech detailech tohoto obratu a ehm, jsou zde vždy průměrně 18 zaměstnanců. Eh, jedná se o podniky eh, oprovárenské a eh, prodejní, kde pracují technici. Obchodní podniky mají také konstruktéry a ti také stanovují určité povinnosti. Povinnosti, co se týče permanentního vzdělávání mechaniků. Toto je velmi důležité, nejdůležitější na naší činnosti. Chtěli bychom eh, tedy vaši pozornost eh, nyní nasměrovat na to, co je uvedeno v kapitole 16 a příslušných článcích, kde se hovoří o přístupu k eh, technickým informacím pro nezávislé opraváře. Toto jsou ustanovení, která se týkají automobilů a dalších vozidel. Cílem je navýšit konkurenci v daném sektoru. My se eh, domníváme, že neexistují dva nezávislí eh, eh, opraváři pro několik značek. Vždy se jedná o propojení s určitým výrobcem. Proto si klademe otázku, zda toto ustanovení odpovídá realitě v sektoru. Ehm, uvádím proto tři body, eh, co se týče eh, daných rozdílů. Eh, je to rozdíl ve struktuře trhu, technologický rozdíl a rozdíl v užitku. Není to tedy ta právní stránka toho textu, ale spíš praktická, kterou zde analyzuji. Jen krátce bych chtěl naznačit eh, vývoj v trhu. Eh, traktory eh, jsou reprezentovány na 160 5 tisíc prodejů. Nejdůležitější trh je ve Francii, kde máme na 2 milionů vozidel a 35 tisíc traktorů. Předřečník již se zmiňoval o tom, že je 450 eh, různých typů zemědělských vozidel, eh, což je eh, také to, co propojuje jednotlivé modely. Technologie, která se používá, je velmi eh, významná. Jde o zemědělské, eh, zemědělská vozidla, nejrůznější technologie, což znamená, že údržba a oprava je v tomto sektoru mnohem obtížnější a komplikovanější než v automobilovém sektoru. Eh, také technologický rozvoj je velmi výrazný a jak již jsem se zmínil, je nezbytné neustále neustále zaměstnance našich podniků dále vzdělávat. Výrobci eh, mají vysoké nároky eh, na své distributory a je to důležitým prvkem příslušných eh, smluv. Znamená to také, že je nutné předávat informace a je nutné mít zaměstnance dobře vzdělané a připravené, což se nedaří eh, dostatečně ve všech zemích. Eh, diagnostické nástroje rovněž vyžadují mnohé investice, eh, které jsou velmi výrazné především v malých a středních podnicích. Nezávislé opravárenské podniky malého objemu, mají dnes eh, tendenci eh, kvůli oné komplexnosti eh, úkolů nalézat příslušně vzdělané zaměstnance. Dále bych chtěl upozornit na využití zemědělských zařízení. Jsou to investiční statky a nikoliv spotřební statky, jako v případě automobilů. Vozidla v zemědělství jsou nezbytná dodávat včetně servisu, především v oblasti skliz, v období sklizně. Zde je nutné také intervenovat velmi rychle. Na druhé straně také z geografického hlediska umístění podniků jsou to podniky eh, rozseté po celém území. Eh, to znamená, že ta síť je velmi eh, veliká a vyžaduje opět vysokou kvalitu služeb. Zemědělské zemědělská zařízení jezdí na silnici a jsou také nebezpečná, protože jsou eh, to zařízení velmi komplikovaná a eh, proto je nutné, aby jejich údržba a oprava byly dobře propracované. Tolik můj rychlý přehled. Chtěl bych upozornit, že články v kapitole 16 nemají vždy jenom pozitivní efekt na klienty. Zemědělci eh, jsou nyní ohroženi tím, že eh, jim poskytované služby nebudou dostatečné eh, a také to může vyžadovat vysoké náklady. Děkuji za vaši pozornost. Uh, thank you very much. Mnohokrát vám děkuji. Rád bych si vlastně jednu věc. Vaši členové jsou nezávislí opraváři. Plus ti, kteří mají francízy. Pokrýváte obojí? Ano, přesně tak. Ano, ano. Eh, jsou to eh, především příjemci eh, francízy a je zde také eh, nařízení 330, které umožňuje, aby pracovali eh, nezávisle, jsou tedy franšízovaní. Ale vaši členové jsou autorizovaní opraváři výrobců. Více značkoví opraváři, ale mají servisní francízy? Ce sont des entreprises Jedná se o nezávislé podniky, eh, které jsou však eh, v určitém smluvním vztahu k výrobci. Existuje tedy celá řada eh, produktů a podnik, který distribuje tato zařízení, je povinen nabídnout eh, své služby a proto je propojen s několika výrobci. To znamená, že máte třeba eh, výrobce traktorů, se kterým se propojeni, ale také výrobce eh, rozstřikovačů, které rovněž zastupujete. Jde však vždy o franšízu. Dobře, já jsem si to chtěl ujasnit. Pan Rain Drinkur, děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste mě sem dnes pozvali. Já neprojdu všechny svoje slajdy, protože většina věcí už tu zazněla. Stejně mm, o tom mluvili už předřečníci, takže se zaměřím jenom na dvě věci a pak budu mluvit volně. Já mám dnes pocit, že tady možná směšujeme automobilový sektor a zemědělské vybavení. A rád bych skutečně zdůraznil, že traktor není automobil. Rozhodně má čtyři kola, ale to je asi tak všechno, co máme společného. Jak vidíte, traktor je vícefunkční vybavení, zařízení. A bez přívěsných zařízení nám nepomůže. Tak to vidíme na této fotografii. A navíc je to jakýsi způsob, je to nástroj, který umožňuje zemědělci živobytí. Když se rozbije traktor, tak nemůže vydělávat. Když se vám rozbije auto, tak pojedete autobusem a v tom je velký rozdíl, a to chci také zdůraznit. A navíc naši zákazníci jsou velmi specifičtí. My jsme v podstatě, my máme chudé klienty v evropské ekonomice. Oni mají příjmy zhruba na 60% evropského průměru. A tak to není ale v automobilovém sektoru. A zdůrazňuji to proto, protože současný návrh nařízení vychází z předpokladu, že jsme podobní jako automobilový průmysl a proto chceme tyto věci řešit jménem CEMI. Dál už nebudu pokračovat podle slajdu, budu hovořit volně. Chtěl bych vám uvést všechny důvody, proč žádáme parlament, aby vyškrtl kapitolu 16 a článek 47 až 50. A mám ještě jednu další poznámku. My jako výrobci nejsme vědomi toho, že na trhu jsou nezávislí opraváři, možná jich pár je, ale rád bych viděl ta čísla, počty těch nezávislých opravářů a také prodejní objemy. Určitě je to jenom něco nepatrného, takže CEMA je, má velké eh, obavy z hlediska ekonomického a právního ve vztahu ke kapitole 16. První důvod je ten, že nemáme odpovídající hodnocení dopadů. A nemohli bychom najednou změnit distribuční systém jen tak přes noc, aniž bychom měli nějaké hodnocení dopadů, které by posadilo, posoudilo dynamiku tohoto trhu. To je moje první poznámka. O tom jsme neměli příležitost mluvit a nejsme si vědomi toho, že nějaké hodnocení dopadu kapitoly 16 podle tohoto nařízení bude. Komise se zaměřila především na dopad na národní administrativy, národní zprávu, ale ne na potřeby tohoto sektoru. To je první poznámka. A v tomto ohledu si myslíme, že tam jsou věci, které jsou v rozporu se základními zájmy A také se domníváme, že tento návrh vychází z nesprávného právního základu, protože vychází z článku 114 smlouvy o fungování Evropské unie. Traktory se vždycky odlišovaly od automobilů. My nespadáme pod stejný rámec, právní rámec pro hospodářskou soutěž. Vždycky se uvádí článek jiný a nařízení 330 z roku 2010 je něco úplně jiného. Protože u automobilů jde o selektivní dílství a u nás o výlučné dílství. A to se nedá změnit přes noc. To jsou věci, které tak jsou už více než 40 let. Takže to nám opravdu působí obavy a já bych rovněž chtěl zdůraznit, že podle nové smlouvy o fungování Evropské unie každé ustanovení, které má vycházet z jiného článku než 114, se musí využít. A judikatura Evropského soudního dne v tomto ohledu velmi jasná. Takže tady máme článek, který má rozhodně dopad na článek 101 a 102, a proto by to mělo vycházet z článku 103 smlouvy. To je naprosto jasné, protože my nespadáme pod stejný rámec. A také máme určité obavy, co se týče struktury a dynamiky našich vlastních smluv. My tomu říkáme francouzsky l'économie de contrat. Ale skutečnost je taková, že našim dílerům dáváme možnost výlučnou, možnost provádět opravy. A pokud bychom najednou podle zákona přes noc měli dát přístup k palubním diagnostickým systémům, tak bychom porušili tu smlouvu s našimi dílery, takže je to také vážná obava z hlediska právní jistoty. A další právní obava se týká eh, hlavy 16, která vytváří samostatnou povinnost, která vede k dvojímu procesu pokut. Můžete lidem za stejnou věc dvakrát dát pokutu. mohli byste dostat pokutu podle hlavy 16, která zavádí nové pokuty pro výrobce, kteří neposkytnou údaje, ale také byste pak mohli dostat pokutu podle článku 101 a 102 smlouvy o fungování Evropské unie. To znamená, že to není žádná přirozená spravedlnost a také tam chybí princip proporcionality. Takže je to těch pět věcí chybí ohodnocení dopadu, špatný právní základ, struktura nebo dynamika smluv, právní nejistota z hlediska odpovědnosti a záruk. A hlava 16, která zdvojuje systém pokud. To nám rozhodně působí velké obavy z právního hlediska. Ale máme také obavy z hospodářského hlediska, podle nás to nepřinese žádný prospěch zákazníkům. Nemáme vůbec žádnou záruku toho, že služby, které se budou poskytovat, budou lepší než ty, které máme teď. Naopak, my si myslíme, že nezávislí opraváři, kteří možná vstoupí na trh, si budou vybírat a zaměří se na ty, jejíž náhradní díly se nejvíc pohybují, na největší objem. Ale například u 24-hodinového servisu a údržby na poli potřebujete velice solidní tým. Pokud máte na poli kombajn a ten se vám o půlnoci rozbije, tak nenajdete nezávislého opraváře, který vám ho opraví, to vám mohu říct. A to může být opravdu zásadní, to může být pro řadu zemědělců otázka života a smrti. A druhá věc je to, že tyto díly se budou ve většině případů dovážet ze zemí mimo EU. Takže to vlastně ne, nepřinese žádný prospěch trhu jako takovému. A nepřinese to žádný prospěch dealerům, protože evropské dealerství je roztříštěné a také slabé. V porovnání se Spojenými státy a Kanadou my máme mnohem víc dealerů v Evropě než v Severní Americe a Trend bude takový, aby se tyto počty snižovaly. A hlava 16 by tento trend urychlila. Bude to mít také sociální dopady, menší počty pracovních míst a méně služeb v tomto sektoru. žádný prospěch pro dealery, to už jsem říkal, žádný prospěch pro životní prostředí, protože pokud otevřeme palubní diagnostické systémy, celá řada malých e, dílen to využije, k tomu, aby obešli nastavení pro emise, rychlost a tak dále. Takovýto věci už vidíme, ale může to být ještě horší. Takže celkově se domníváme, že hlava 16 naruší trh, trh bude zranitelnější, povede to k neopodstatněným administrativním nákladům a bude to proto znamenat zátěž pro naše odvětví a proto má žádá Evropský parlament, aby hlavu 16 vypustila, také navrhujeme, protože pokud víme, regulátor se tím, co říkáme, nemusí řídit. Také eh, navrhujeme, že bychom zvážili další způsob, jak regulovat trh, pokud to bude nutné, rozhodně prostřednictvím odpovídajících článků ve smlouvě o fungování Evropské unie. Já vám děkuji za pozornost. Well, we'll give others an opportunity to discuss those points later on. Ano, děkuji. Já bych vám chtěl dát možnost eh, klást otázky k tomuto tématu. Dalším řečníkem je pan Maris, který zastupuje stranu zákazníků opravárenských podniků a vy nám jistě řeknete, zda souhlasíte se předřečníkem. Dank u wel, eh, voorzitter, dames en heren. We zijn blij dat we ook als gebruikers... Děkuji, Pane předsedo, dámy a pánové, my jsme uživatelé zemědělských strojů a naše organizace zastupuje zemědělské podniky v Evropě. Jedná se o příjem prací ve venkovském prostoru, naše organizace zastupuje eh, tisíce eh, podniků celkem. V tomto odvětví pracuje pět tisíc zaměstnanců. Je to teda důležité odvětví pro zemědělské podniky. Máme roční obrat eh, kolem 40 miliard eur. Samozřejmě viděno pro celou Evropu. A Každý rok náš obrat narůstá, protože intenzivním využíváním strojů a velikostí strojů a užitečným plánováním ze strany podniků jsme schopni přispět pro udržitelný rozvoj zemědělských podniků v Evropě, což znamená, že naše zemědělské podniky jsou konkurenceschopné. Jak vypadají roční investice? Každý rok investujeme 8 miliard eur do zemědělských strojů. My se považujeme za nejdůležitější skupinu uživatelů silniční infrastruktury, zároveň také samozřejmě pracujeme v terénu, ale naše stroje mohou být transportovány přes silniční síť, což znamená, že musí být nesmírně bezpečné. My si musíme také uvědomit, že i přeshraniční doprava eh, narůstá. Hranice jsou otevřené, což znamená, že se to projevuje také i v oblasti zemědělských strojů. Máme co dočinění se specializovanými eh, podniky, které provádějí svoji činnost v několika zemích Evropy. Znamená to, že tyto stroje nejsou eh, schvalovány pouze národně, ale jsou schvalovány také v ostatních zemích samozřejmě musí splnit veškeré požadavky, které v těchto zemích platí. Co je důležité, to je harmonizace výrobních prostupů pro zemědělské stroje, pro traktory, my chceme mít jednoznačná pravidla, která povedou také k tomu, že tato, tyto stroje mohou být bezpečně transportovány na silnici a chceme také zjednodušení eh, jednotlivých pravidel. Důležitá je bezpečnost. Bezpečnost znamená dobré brzdné systémy. A co se týče návrhu nařízení, tak musí existovat kompatibilita mezi traktorem a tažným zařízením. V minulosti eh, tady existovaly nějaké eh, problémy. Jde o to, aby eh, výroba strojů byla efektivní, účinná a aby umožnila optimální využití těchto strojů jak na poli, tak jejich dobrý transport. Co se týče eh, konceptu tohoto nařízení, tak tomu bych chtěl říci toto. Tím, že máme přeshraniční dopravu, tak musí být jednoduché, abychom měli evropské schvalování nejen pro nové stroje, ale i pro ty stávající, protože čím dál více strojů je připravováno přes hranice a jsou nasazovány v cizině. E, ta, to ta úprava má být důležitá nejen pro traktory, ale také pro přívěsná zařízení a různé na nich se nacházející konstrukce. Existuje schvalování typů a pro nás jde o to, abychom vždycky využívali bezpečnost těchto zařízení, které jsou připravována na silnici což znamená, že všechna zařízení musí splnit tato evropská nařízení. Dal, někteří předřečníci hovořili také o mobilních strojích. Co bych tomu chtěl říci? Tyto stroje, nesilniční pojízdné stroje, budou čím dál tím důležitější. A to v těch zemědělských podnicích, podnicích které jsou specializovány. A i tyto podniky by měly být čím dál více konkurenceschopné. Tady se jedná o specializované stroje, které by měly být zmíněny v návrhu tohoto nařízení. Pane předsedo, chtěl bych říct ještě jednu věc. protože tyto stroje eh, by měly být také eh, používány například některé z nich ve stavebnictví. Možná, že vás to trošičku překvapí, ale některé z těchto strojů jsou stroje dvojího použití. Jinými slovy řečeno, jsou to stroje, které slouží k zemním pracím, pro zemědělské stavby, ale zároveň se tyto stroje mohou používat v zemědělství. To je věc, na kterou jsme vás chtěli upozornit. My jako zemědělské podniky se zajímáme o traktory, které mají maximální rychlost do 40 km. My nechceme, aby jezdili rychleji a to z toho důvodu, protože traktory tady v podstatě nejsou proto, aby absolvovali nějaké delší vzdálenosti. Já si myslím, že bylo by dobré, abychom tady měli dvě kategorie, o kterých budeme hovořit. Jedna kategorie A a jedna kategorie B. Jedna do 40 kilometrů a ta druhá nad 40 kilometrů. Co se týče kritizované hlavy 16, tady se na to díváme z praktického hlediska. My jsme proto, aby existoval přístup k informacím pro spotřebitele, ale také eh, pro odborné servisní techniky protože to by mohlo přispět ke snížení nákladů a tudíž také ke zvýšení konkurenceschopnosti. Pane předsedo, v nařízení a v odůvodnění učení e, komise jistě určitá další vysvětlení. A já jsem sotva schopen posoudit, zda datum D e, začátek roku 2014 je uskutečnitelné. To také závisí na průmyslu. V každém případě musí průmysl a celé odvětví vědět, s jakými požadavky bude mít co do činění ohledně výroby takovýchto zařízení. My jsme proto, aby tam byly také NRMM stroje, mobilní zařízení, které se normálně využívají ve stavebnictví. Děkuji. Eh. Mnohokrát děkuji, pane Marisi. Na některé z těch věcí ještě navážeme. A jako poslední tady Stefano Boy z Evropského odborového institutu. Děkuji. Chairman Arbour, uh, rapporteur. Pane předsedo, vážený pane zpravodaji, děkuji za to, že dáte i odborům příležitost účastnit se této debaty. Je to opravdu čest vystoupit před eh, takovýmto publikem a chci také poděkovat předřečníkům za jejich velice zajímavý pohled na věc. Já budu mluvit pouze z pohledu zdraví a bezpečnosti při práci a Moje úvahy a moje připomínky si pouze kladou za cíl podělit se o tento náhled na věc. Na úvod bych rád řekl, že v této souvislosti chceme poblahopřát Evropské komisi k odvedené práci, zejména vedoucímu odboru pro automobilový průmysl a jeho pracovníkům, protože se domníváme, že tento návrh je vynikající dokument, z hlediska zdraví a bezpečnosti práce. My vítáme výslovnou zmínku o eh, bezpečnosti práce. Já vám řeknu, jak bychom mohli tento návrh ještě obohatit, abychom těchto cílů dosáhli. Článek 8 obsahuje základní aspekty zdraví a bezpečnosti, které musí dodržovat výrobci. Už teď je pokrývá celá řada směrnic. Takže co dál, pokud chceme dosáhnout cílu tohoto návrhu? Musíme tam zahrnout naprosto nezbytné aspekty bezpečnosti, které se musí pojít s každým strojem, který se využívá. Jak vidíte, Není to nic nového, pokud věci přistupujete důkladně. Tyto věci už se v evropském průmyslu využívají, ale zítra, když je výslovně uvedeme v tomto návrhu, může to pomoct zajistit stejné podmínky pro všechny v tomto odvětví. Proč? Protože nařízení Evropské unie nemohou riskovat, nemohou umožnit konkurenci na úkor bezpečnosti. Hospodářská soutěž je nezbytná, nezbytná a rozumná, ale ne za cenu bezpečnosti. Nemám dost času, takže nemohu zdůvodnit každý řádek, každý bezpečnostní aspekt. Ale raději bych uvedl několik podrobností u jedné věci, to je konkrétně ROP, neboli ochrana proti překlopení. Všichni souhlasí s tím, že kombinace bezpečnostního pásu a opatření proti překlopení minimalizuje eh, eh, riziko překlopení traktoru. Ale traktory se často využívají v situacích, kdyby nebylo vhodné použít lana pro to, co se s tím traktorem dělá. Teď jsou k dispozici u většiny nových traktorů systémy, které se dají zasunout. Samozřejmě měly by se složit okamžitě poté, co nejsou nutné. A když jsou potřebné, jakmile odstraníme překážku. Stále větší počet smrtelných nehod byl způsoben překlopením traktoru, když byla ta zadní lana složena. Proč? Protože velice často se s tím špatně manipuluje, s tím opatřením nebo zařízením na ochranu proti překlopení. Pracovníci je špatně používají. Když se pracovníků zeptáte, řeknou vám, že pokud to mají dělat často, tak se jim špatně pracuje. Takže odpověď zní, že my, pracovníci, jsme rozumní a profesionální, ale nemůžeme si poradit s něčím, co nejde použít. Tento celý sektor už řešení používá protože zneužití se dá předvídat. Jak, jak to mám na mysli? ty se těch lidí. Dokážou si představit, že to tak bude a oni řeknou, ano, ne, já tyhle věci dělat nebudu. Potřebuju něco, co je ze své povahy bezpečné. A v tomto odvětví už máme celou řadu řešení a toto je jenom jeden z příkladů, pane předsedo. A toto je příklad správného uplatňování článku 114 smlouvy technologická inovace, která se zohlední, aby se zajistila bezpečnost. Článek 8 zmiňuje podrobné technické požadavky v aktech přenesené pravomoci. Pokud by bylo možné využít zpětnou vazbu z pracoviště jako zdroj, aby se vylepšila konstrukce traktorů, pak by tento rozměr měl být i v tomto návrhu. Toto je stávající text. Toto je text, který navrhujeme my. A když se na to podíváte, tato věta v podstatě přirozeně do toho návrhu zapadá, aby dodala větší obsah cílům tohoto odstavce. Já se pokusím zhrnout těchto odrážkách, o co nám jde. Tento návrh by potenciálně mohl snížit náklady. Nejenom náklady z hlediska lidských obětí, ale také hospodářské náklady, které se pojí s nehodami na pracovišti. V druhé odrážce uvádíme, že v roztříštěné komunitě využita, uživatelů traktorů a zemědělských strojů, v této roztříštěné komunitě, kde jsou v podstatě hlavně malé a střední podniky, bychom mohli nést odpovědnost za vylepšení bezpečnosti milionů pracovníků. Jak to udělat? třetí odrážce se uvádí, že nejlevnější způsob, jak řešit potenciální problémy, je zohlednit je ve fázi konstrukce návrhu, aby se také řešilo rozhraní s tím novým strojem. A k tomu potřebujeme zpětnou vazbu od pracovníků. Tady máme shrnutí našich doporučení. Bod A. Chceme podpořit technickou inovaci a chceme zvýšit konkurenční výhodu evropského odvětví zemědělských strojů. Bod A je možné posílit, pokud se v technických ustanoveních bude odrážet skutečná každodenní praxe. A samozřejmě bod C. Návrh může pomoct chránit ehm, ty, hospodářské subjekty, kteří plní své povinnosti, v porovnání s těmi, kdo obcházejí pravidla. A bezpečnost je součástí evropského know-how, na tom není nic nového. A v bodě C máme také dohled nad trhem. To je nástroj, který může zajistit stejné kontroly po celé Evropě. A to znamená, pane předsedo, stejný postup proti případům nebo v případech neplnění povinností. A zcela na závěr chceme uvést, že ETUI, naše organizace, není sama. Abychom vyhověli žádosti předsedy a zpravodaje, abychom pomohli zohlednit obavy uživatelů, vytváříme síť bezpečnostních techniků z jednotlivých orgánů, ale také z řad zemědělců, pracovníků, a zcela na závěr bych uvedl, že vy, pane předsedo, a vy, pane zpravodaji, můžete spoleh, eh, se můžete spolehnout na etui. Tyto znalosti můžeme předat dál, abychom v konečném důsledku uspěli. Já vám mnohokrát děkuji, pane Boji, za velice praktické a cené návrhy. A také za to, že vytváříte zdroj, který mohou kolegové i zpravodaj využít. Je těsně před 6 hodinou. Já jsem chtěl dát možnost panu Martinovi reagovat později, ale je tady paní Rile, pan Šváb. Já nevím, jestli mají nějaké dotazy. Já mám také několik věcí. Chcete někdo z vás? Ano, pan Šváb? Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za tyto mimořádně vhodné příspěvky. Já si myslím, že každý z kolegů si mohl učinit takový ucelený obrázek. Mně je poněkud jasnější, že situace na trhu eh, ohledně pravidel pro kasická motorová vozidla je poněkud jiná, protože tento trh je větší a také Eh, bezpečnost jednotlivých prvků je poněkud jiná, ale nejsem si zcela jist tom, že skutečno, že jeden trh je větší než druhý, může být, může zakládat eh, pravidlo nerovného zacházení. Co se týče eh, těch koreb a tak dále, tam ta bezpečnost mm, by měla být stejná. Možná, že mě můžete uvést tohoto omylu, ale já si myslím, že tady nebudou základní rozdíly v legálním nahlížení na tuto záležitost. Samozřejmě pan Pancery také může kdykoliv odpovídat, ale eh, mě by zajímalo, jestli bychom mohli všechny zapojit eh, do té obtížné otázky přístupu k technickým informacím a podobnou diskuzi už jsme měli u návrhu o motocyklech, kdy jsme měli návrhy protěžků, protože pan Kor o tom mluvil velmi jednoznačně. Zajímavé, že paní Gocen sama říkala, když se podívám na její návrh, že v zásadě kategorie vozidel T začíná být počítači na kolech. A pan Drenkor navrhoval, že vzhledem k tomu a vzhledem k tomu, že jsou to profesionální vozidla, je naprosto nezbytné, abychom měli dobře připravené kvalifikované pracovníky, aby tito pracovníci měli přístup k těmto technickým informacím. A já myslím, že pan Maris zaujal spíš neutrální postoj, ale já předpokládám, že také on souhlasí s tím, že jeho členové chtějí přístup k těmto vysoce kvalifikovaným a vzdělaným pracovníkům. A já myslím, že otázka na vás na všechny zní, jestli si myslíte, že vzhledem k tomu, že to zařízení je stále složitější, já myslím, že pan Boj určitě bude mít zájem i o mechanickou stránku těch vozidel, protože poukázal na důležité faktory, na potenciální zneužití, neumyslné pohyby a další aspekty. Myslíte si všichni z vás, že aby se zajistilo, že informace se dostanou pouze k těm lidem, které je mohou bezpečně použít, uspokojivým způsobem použít a jsou k tomu vyškolení, myslíte si, že to znamená, že musí být členy sítě autorizovaných výrobců? A nebo je možné nebo proveditelné, aby měl výrobce jistotu, že informace se dostávají ke kvalifikovaným upravářům, kteří nepatří do nějaké sítě? Já myslím, že to je první otázka na všechny z vás. A druhá otázka podle mě se týká přístupu k síti opravářů. Protože pokud jsem pochopil to, co říkal pan Drenkor, a totiž to, že distribuce traktorů je organizována na úplně jiném právním základě než distribuce automobilů, a to též samozřejmě platí pro motocykly, pro distribuci motocyklů. Úplně stejnou diskuzi jsme měli u distribuce motocyklů a tam jsem položil stejnou otázku. Odpověď, že, kterou nám dali opraváři motocyklů, byla, že je řada opravářů motocyklů, kteří nechtějí být součástí nějaké eh, distribuční sítě výrobců. Je to problém i u traktorů a to je otázka na pana Drenkora. Pokud naplním všechny požadavky, co se týče opravy výrobku konkrétního výrobce, budu připuštěn do sítě autorizovaných opravářů, neboli je tam nějaká konkurence? v této organizaci nebo ne. A možná, že paní Gocen a také pan Maris by se k tomu mohli vyjádřit. Mě by tady zajímal váš pohled na věc, protože to je naprosto zásadní otázka. A samozřejmě pan Richter se může také vyjádřit k oběma věcem, takže možná, že všichni byste k tomu něco mohli říct a mohli byste také reagovat na to, co říká pan Šváb. Takže já myslím, že začneme v opačném pořadí, začneme možná u pana Boje a potom přejdeme k, až k paní Glocen, takže nejprve pan Boj. Děkuji, pane předsedo. Já budu reagovat jen velice krátce na to, co říkáte, máte pravdu. Informace jsou zásadní a jak víte, proces konstrukce už je součástí celé té mašinérie, takže je tam ten informační balíček, který je součástí té mašinérie, když to není mechanické. Takže já myslím, že kolege, kolegové jsou kompetentnější k tomu, aby odpověděli na vaši otázku, ale já bych vám rád řekl, o co jde hlavně nám. Pro mě je problém bezpečnost. Protože když zohledníme profil konečného uživatele, který používá ten traktor, máme roztříštěnou komunitu, ta expertíza není na stejné úrovni, máme tam zemědělce, rodiny, mikropodniky někdy. Jsou to profesionálové, ale jejich přístup a jejich použití informací se musí také posoudit. Takže já vám děkuji za to, že jste nadnesl a myslím si, že kolegové budou kompetentnější k tomu, aby mohli reagovat. Ano, pane předsedo, já bych chtěl zdůraznit ještě jednu věc. Je důležité, aby eh, informace o opravárenství eh, byly přístupné. Eh, ty obavy, které vyjádřili někteří řečníci, eh, jsou pro nás eh, těžko pochopitelné. Jde vždy o specialisty, specializované stroje a specialisty, kteří to mají použít. Takže pokud to má fungovat, tak to znamená, že trh by odděloval plevy od zrna, ale já se domnívám, že že ty eh, špatné opravárenské podniky nebudou dlouho na trhu, takže já se na to dívám pragmaticky a je s důvěrou. To je velice široká otázka. Především bych chtěl zdůraznit, že tady ještě něco, o čem jsme nemluvili, a totiž vlastnická práva, práva k duševním vlastnictví. A Evropský soudní dvůr v řadě případů uznal právo na odmítnutí přístupu k opraváři, pokud je to opodstatněno ochranou vlastnických práv. Ale to je věc, kterou já obhajuji tady. Pokud mluvíme o tom, o co v tom nařízení jde, jestli je to homologace nebo zdraví a bezpečnost práce, nebo hospodářská soutěž, tady se trošku ztrácím. Protože pokud je to hospodářská soutěž, tak musíme mít určité pravidlo pro hospodářskou soutěž. Ale musím vám připomenout, že přístup k palovním diagnostickým systémům eh, v automobilovém sektoru byl regulován na základě pravidel pro hospodářskou soutěž a později to bylo začleněno do návrhu schvalování typů, protože tam byly určité pochybnosti o obnovení blokové výjimky, ale původně to tak nebylo. Takže pokud mluvíme o zdraví a bezpečnosti, pak samozřejmě naše odvětví vítá veškeré ustanovení, veškeré ustanovení a tady mohu mluvit třeba za svou společnost, my máme dlouhou tradici v oblasti těchto otázek a mám na mysli třeba ta opatření proti převrácení, ale to není ten nejvhodnější nástroj. Tady jsou dvě různé věci, které musíme osvětlit. A také jsem slyšel, že někdy panuje pocit, že traktory budou nesmírně nebezpečné. Já musím říct, že ta čísla se mi nelíbí, možná, že bychom je mohli upřesnit, ale naše odvětví bylo na konferenci OECD o bezpečnosti traktorů a mohu vám říct, že počty smrtelných nehod jsou možná něco méně než jeden člověk na všech 27 členských států EU. A když mluvíme o autech, tak mluvíme o tisících, deseti tisících smrtelných nehod. Takže pokud nás vybízíte k tomu, abychom vylepšili bezpečnost, i v automobilovém průmyslu je velký prostor pro to, aby se tyto věci vylepšily z hlediska bezpečnosti. Takže traktor je poněkud bezpečnější. Samozřejmě bychom to mohli vylepšit. Mám na mysli třeba prsty do budoucna. Já myslím, že tyto dva rozměry bychom měli oddělit. Mluvíme o bezpečnosti a nebo o konkurenci a hospodářské soutěži. U bezpečnosti nemáme problém, tento návrh můžeme plně podpořit a myslíme si, že by se to mohlo celkově všechno vylepšit, ale nesouhlasíme, jak už jsem podrobně vysvětlil, s tím, že bychom to otevřeli nezávislým upravářům, kteří by možná nemuseli hrát poctivě. Okay, yeah, thank you. Děkuji. Prosím. Děkuji. Co bych tomu měla říct? Já myslím, že se tady směšuje řada věcí v této debatě. Já bych to ráda trošku uspořádala. Vy říkáte, že je to něco úplně jiného než automobilový sektor, ale já už jsem viděla vaše argumenty. Vy jste se pokusili v podstatě převzít všechny argumenty, které my jsme použili v debatě o Evropě, Euro 6 a tak dále. Ty všechny argumenty už jsme viděli v debatě o osobních automobilech a těžkých nákladních vozidlech. Takže v podstatě neměli bychom směšovat právo hospodářské soutěže, selektivní distribuční systémy, přístup k technickým informacím pro opraváře, ale také pro nezávislé provozovatele obecně a bezpečnost náhradních dílů. To především. Selektivní distribuční systémy nebo selektivní distribuční systém, toho se ta ustanovení, která navrhuje Evropská komise, netýkají. Samozřejmě výrobci mohou dále využívat selektivní distribuční systémy pro prodej náhradních dílů nebo nástrojů autorizovaným opravářům. Ale my tady mluvíme o tom, že nemáme nezávislý trh, nezávislý trh pro opravářské služby, pro diagnostické nástroje. A jde o sdílení informací pro stávající nezávislé provozovatele. To je jedna věc. A nesouvisí to s tím, že bychom nějak zasahovali do vašich selektivních distribučních systémů, ty mohou dál existovat. Bezpečnost náhradních dílů, pan Šváb. A je škoda, že pan Honkvist z klepy už tady není. Nemluvíme o informacích pro návrh nebo konstrukci dílů, nemluvíme o ochraně konstrukčních návrhů nebo eh, o nějakých výkresech výrobců a tak dále. Dodavatelé náhradních dílů klepa dodávají náhradní díly i pro lesnická zemědělské stroje a samozřejmě se musí postarat o to, že náhradní díly jsou bezpečné. Náhradní díly, které nabízejí výrobcům, ale také nezávislému trhu. Jde třeba o typ schvalování typu homologace pro tyto náhradní díly, pokud to samozřejmě je relevantní z hlediska bezpečnosti. Tolik té bezpečnosti. Ale samozřejmě Tady mluvíme také o určitých informacích, které je třeba poskytnout, aby byla umožněna interoperabilita těchto dílů. A já jsem byla na všech diskuzích o Evropě Euro 6. A konkrétní informace, které zpracovala Evropská komise, tam opravdu jsme se postali o to, že nepůjde o výkresy, že jde spíš o parametry operability, které je třeba poskytnout, aby bylo možné, aby nezávislí provozovatelé nainstalovali do systému konkurenční produkty. To je další věc. A potom v kostce jde o to, že nechceme sdílet informace, abychom vytvořili uzavřený trh, ale lesnické a zemědělské stroje, to se velice podobá debatě, která teď probíhá u komerčních vozidel s úpravami pro zákazníky. Je tam celá řada specifických technických eh, rysů. A v současné debatě jsme našli způsob, jak ty věci řešit a stejně umožnit sdílení technických informací. Takže samozřejmě vy říkáte, že je to něco jiného než trh s osobními vozidly, ale já si myslím, že to není správné srovnání. Měli byste spíš odkazovat na komerční vozidla, tam je řada podobností, například nízký objem, úprava pro zákazníka, takhle tyhle všechny věci teď řešíme a opakuji. Stejně je to na základě přístupu k technickým informacím. Stejně umožňujeme nezávislým provozovatelům, aby tyto služby nabízely, aby zemědělci a uživatelé nebyli připoutáni do jedné servisní sítě, což je samozřejmě ta dílská síť. A já chápu, že vám by se to líbilo, kdyby byli tito zákazníci připoutaní k té vaší síti, ale svoboda volby, technické informace je potřeba sdílet a proto rozhodně vítáme návrh komise, který je spravedlivý a vyvážený. Dobře, já vám všem mnohokrát děkuji, děkuji vám za příspěvky. Děkuji všem řečníkům a já dám nyní slovo panu Matino, aby nám debatu uzavřela a potom ještě předám slovo našemu zpravodaji panu Pancerimu, který uzavře celé slyšení. Chtěl jste teď něco říct? Ano, prosím. Pan Ritter, protože vy jste vlastně nedostal příležitost. Prosím. Já jsem nechal prostor své sousedce, jenom bych chtěl zareagovat na to, co bylo řečeno. Co já vím, tak v jednotlivých regionech nevidíte sítě nezávislých opravárenských podniků. Pokud existují, tak je to pro netechnologické oblasti. Také proto, že zde není dostatečná možnost získat získat eh, informací. Eh, ty informace jsou právě v té síti, které jsou eh, spojeny s výrobcem. Eh, řekl jste, že ten trh je eh, malý a eh, proto je nutné tedy postupovat jinak. Vždy však máme muže a techniky, kteří musí být vzděláni, aby tedy mohli poskytnout veškeré služby. Jsou zde problémy konkurence, schopnosti. Jednotlivé sítě jsou propojeny a ty sítě se také propojují. A my samozřejmě nejsme nijak eh, proti eh, bezpečnosti. V mé praxi, v mé profesi eh, mohu tedy konstatovat, že mnohé schopnosti expertů jsou schopnosti z automobilového průmyslu. Pracují potom v oblasti zemědělských strojů a občas to vede k nebezpečným řešením. Takže Eh, občas je tady problém s konkurencí, ale také problém eh, s bezpečností. Eh, ten přístup k informací však není dostatečný, protože daná osoba musí být každopádně připravena pro to, aby tedy ty informace také správně použila. Děkuji. Right. Well, thank you. Dobře, mnohokrát děkuji. Všichni měli příležitost znovu se vyjádřit, takže teď asi dáme slovo panu Matinu. Dávám asi zase čtyři minuty na závěrečná slova. A ještě jsem se chtěla vrátit k jedné věci, která už tu zazněla. Já nevím, jestli jste tam pokryli návrh SIMI, pokud je o tu dvojí klasifikaci vysokorychlostních a nízkorychlostních traktorů v rámci celkové struktury místo samostatné kategorie pro vysokorychlostní traktory. Myslíte si, že to dobrý nápad? Děkuji, pane předsedo. Název tohoto slyšení odkazuje na bezpečnost a životní prostředí. Já se pokusím odolat tomu, že budu odkazovat na další ustanovení s jednou výjimkou. Nemohu úplně pokušení odolat. Rád bych také poděkoval vám za to, že jste zorganizovali takovouto debatu. Myslím, že jsme slyšeli celou řadu zajímavých příspěvků a rád bych potvrdil, že z pohledu komise my s vámi úzce spolupracujeme, budeme s vámi spolupracovat dál, abychom zajistili, že bezpečnostní i ekologické aspekty těchto vozidel bude na nejvyšší možné úrovni. Samozřejmě jsem vděčný za to, že jste nám připomněli, že traktory nejsou automobily. Věnujeme tomu velkou pozornost a to je také specifikum této legislativy. Zvlášť proto, že navíc vylučujeme traktory z návrhu směrnice o strojích. Musíme zajistit, že všechny prvky, tomto případě, zejména pokud je o bezpečnost, budou zohledněny. Připomněl bych vám, že cílem tohoto konkrétního návrhu je nastavit ten kontext a to nám potom doplní specifické akty v přinesené pravomoci, které stanoví konkrétní požadavky. Takže to bude systém, který nám podle nás umožní na základě odpovídající metodologie v nadcházejících letech přizpůsobit se nejenom technologickému vývoji, ale také pokud vzniknou nové potřeby nebo další potřeby z hlediska ochrany nebo bezpečnosti nebo ochrany životního prostředí, která umožní přizpůsobit ten systém, abychom tam zapracovali nové požadavky anebo přizpůsobili požadavky stávající. A já myslím, že o to hlavně jde. Já jsem Ital, jak jste možná vyrozuměli z mého přízvuku. V neděli jsem se díval pokud je o počet výtisku na jedny z největších novin v Itálii. A byl tam celkem zajímavý článek o nehodách na traktorech. A uvádí se tam samozřejmě, statistika je prostě statistika, ale v porovnání se stejným obdobím v roce 2010 nehody na traktorech byly o 38,3% víc než loni. Takže bezpečnost je rozhodně problém a musíme zajistit, jako jsme také slyšeli, že bez ohledu na to, co teď ošetřuje směrnice o strojích, musíme to ošetřit také v legislativě pro traktory. A já mohu říct, že v naší pracovní metodologii máme, jak víte, regulační výbor, ale máme také pracovní skupinu a navrhujeme, že zřídíme konkrétní pracovní skupinu, která se bude věnovat zejména aspektu BOZP, protože uznáváme, že kromě dalších bezpečnostních aspektů toto je klíčová věc, kterou musíme řešit. A v neposlední řadě informace za účelem oprav a údržby. Já myslím, že tady bych chtěl říct, že důležité je to, abychom v té legislativě měli základní principy. A jsme zcela otevření vůči tomu, že bychom potom přesně vymezili opatření, která potřebujeme v prováděcích aktech, ne, v aktech s přenesené pravomoci. Jsme si vědomi specifiky odvětví traktorů, nechceme prostě převzít ustanovení, která jsou v legislativě pro osobní automobily. Jsme si vědomi toho, že se na to musíme pořádně podívat, ale důležitý je ten princip. A jedné věci nemohu odolat, jak už jsem říkala, pane předsedo, je to otázka právního základu. Stejný právní základ, který máme v článku, který býval článkem 95, tedy článkem 114 smlouvy, ten už se využívá pro celou řadu nařízení pro schvalování typu, aniž by někdo někdy spochybňoval právní základ. A povinnost poskytnout přístup k informacím za účelem oprav a údržby je povinnost výrobce, která je součástí procesu schvalování typu. Takže my nechceme zasahovat do legislativy v oblasti hospodářské soutěže, Velice pečlivě jsme prověřovali všechny tyto prvky s naší právní službou a s našimi kolegy z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž. Rozhodně nemáme v úmyslu zasahovat do současné konfigurace distribučních systémů, ale, jak už jsem říkal, je důležité, abychom si zachovali tento princip a abychom potom vymezili přesná opatření v aktech v přenesené pravomoci. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji, pane Martino na to, že jste vystoupil dvakrát a že jste se vyjádřil k některým z těchto věcí. Já vím, že nás ještě čeká hodně práce a myslím, že to bude také hodně práce pro našeho zpravodaje pana Panceliho. Má se nad čím zamyslet. Samozřejmě jako zpravodaj má velice odpovědnou roli a já mu teď dám příležitost, aby nám debatu zhrnul a aby nám také řekl, jak to vypadá s plánem další činnosti. Protože my se blížíme k závěru eh, vyhodnocení tohoto důležitého návrhu. Prosím. Grazie, presidente. Grazie anche... Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji, že jste zde byli celé odpoledne. Chtěl bych poděkovat všem za eh, všechny příspěvky, které budou velmi užitečné eh, pro přípravu mé zprávy. Chtěl bych jen stručně upozornit na to, že je mi jasné, jak důležité je pro tento sektor eh, to, abychom disponovali určitou právní jistotou, tak aby dobře fungoval jednotný trh. A proto je také zcela jasné, že budu chtít pokračovat v takovýmto setkání. A co se týče jednotlivých bodů, jen krátce bych chtěl říci, že jsem také pochopil eh, onu spolupráci se stavebnictvím. S komisí budeme dále spolupracovat Musíme tedy pokročit, eh, aby to mohlo být jak časově propojeno, tak eh, i legislativně. Vím, že v nejbližší budoucnosti bude mnoho legislativní práce, ale na tomto základě, myslím, budeme moci vyřešit eh, tyto problémy snadněji. Myslím si, že termín 1.1.2014 by měl být eh, termín stanovený eh, a neměli bychom již předem říkat, že tento termín nedodržíme. Domnívám se tedy, že bychom měli se orientovat na tento termín a pak uvidíme. Ještě bych také měl ověřit to, zda existuje další prostor pro dosažení eh, tohoto cíle, ale to je věc, která bude dále diskutována. Samozřejmě, že chápu velmi dobře, že existují problémy pro nejrůznější podniky, co se týče přístupu k informacím. Jde tedy také o vybudování informačního systému, který by vyhovoval příslušným podnikům, ale také, aby vyhovoval nezávislým opravárenským podnikům a zákazníkům. Samozřejmě, že i aspekt bezpečnosti musí stát v popředí, tedy bezpečnosti v silniční dopravě, ale také z hlediska ochrany při práci. Autorizované obchodní jednotky by měly existovat také vedle nezávislých opravárenských podniků a nemělo by docházet k příliš velkým změnám a turbulencím na trhu eh, nebo určité nerovnováze na trhu. Co se týče hlavy 16, tam jde každopádně o zlepšení situace. Je však eh, ještě nezbytné se tím dále zabývat. K bezpečnosti bych chtěl ještě říci, že to je otázka, která musí být eh, prohloubena také podle toho, jak to nedávno bylo popsáno právě v vámi citovaném článku v italských novinách. Docházím také k tomu závěru, že technologické změny musí být dále zprostředkovávány, ale to je otázka, kterou adresuji spíš komisi. Domnívám se, že by mělo být možné technologické změny a zlepšení promítnout i zde. Jistě je nezbytné zabývat se také touto hlavou a prověřit zda by v této souvislosti nemělo ještě existovat i oddělené ustanovení. Co se té týče side by side a ETV, to beru na vědomí, tak jak to bylo řečeno v jednotlivých příspěvcích a v celku jsem o tom přesvědčen, i když je to tady zatím pro mě novinka. Musím si to ještě promyslet. Chtěl bych vám poděkovat eh, za vaše příspěvky a tato konzultace umožnila získat informace k návrhu zprávy. Budeme mít ještě další konzultaci 6.7. a Potom v říjnu bude lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Z plénu by to mělo být pak v listopadu tohoto roku. Znamená to tedy tolik, že máme dost času na tuto práci, tak aby tato zpráva byla předložena normální cestou po spolupráci se stínovými zpravodaji a také ve spolupráci s naším váženým předsedou. Já vám mnohokrát děkuji, pane Pancery. A já myslím, že ten spontánní potlesk je projevem uznání vám i všem našim řečníkům. Já jim všem jménem našeho výboru děkuji. Ještě jsme nezmínili, že samozřejmě máme druhého partnera v polorozhodování, což je rada. A já myslím, že Rada teď pracuje na směrnici o traktorech. Postupuje rychle, takže někdy v říjnu nebo v listopadu také bude mít nějaké závěry a proto také prodloužili ten eh, časový plán. Samozřejmě nechceme být příliš předstihu s radou, ale doufáme, že rada se zapojí na našich budoucích zasedáních a bude spolupracovat i s námi. Nezbývá mi, než uzavří zasedání. Chci poděkovat všem, kdo sledují naše zasedání i na internetu. A chci vám také připomenout, že tady máme poslední newsletter, zpravodaj. Pokud se díváte na internetu, když se přihlásíte na naše webové stránky a pošlete nám e-mail, my vám tento zpravodaj budeme pravidelně posílat e-mailem. A pokud jste tady a naši řečníci, pokud se chcete stát přáteli výboru IMCO, můžete se také přihlásit. A samozřejmě Budeme vám dál podávat zprávy o tom, jak probíhají práce na směrnici o traktorech, stejně jako na motocyklech a na celé řadě dalších projektů. Všechno se to bude pravidelně objevovat v našem zpravodaji, takže já doufám, že budete i nadále přátelé našeho výboru. Mnohokrát vám děkuji. Výbor se znovu sejde zítra v 9 hodin. Máme nabitý program, včetně hlasování v 10 hodin o celé řadě stanovisek. Dnes zasedání uzavírám a těším se, že se uvidíme zítra. Děkuji vám.